kolegové, budeme prosím začínat. Zahájíme naší dnešní schůzi. První eh, bod na pořadu jednání je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte námitky, schvalujeme tento pořad a to bez změny. Nyní prosím sdělení předsedy. Máme 20 eh, jazyků a máme také eh, možnosti zajistit eh, e-mailové, tedy eh, cestou e-mailové aplikace nebo elektronické aplikace veškeré dokumenty. Máme web streaming a trojka zpráva o probíhajících interinstitucionálních Eh, eh, jednání, které se týkají zdravotnických prostředků a eh, diagnostických zdravotnických prostředků. To se konalo 16. března. Byl to druhý trialog za holandského předsednictví a došlo k celé přijetí celé řadě věcí 19 9. Ehm, března bylo v Rekoreperu při, přijato a to v oblasti eh, eh, dalšího zpracování, prověření vzhledem k vysokým rizikům, eh, dále k látkám CMR, odpovědnosti, otázka Zjišťování vysokého rizika IVD a těchto zdravotnických prostředků je stále otevřené a Evropský parlament prezentoval své stanovisko, pokud se jednalo vy vybraných delegovaných a prováděcích aktů, pokud jde pro aktualizaci klasifikace pravidlo 6 1921. Další trialog se čeká 7. dubna. A konečně otázka genetického poradenství v oblasti IVD byla projednána a e, rada řekla, nebo znovu vyjádřila svá své výhrady, pokud jde o stanovisko k této věci. Dalším bodem je výměna stanovisek s Evropskou komisí, pokud jde o eh, přeshraniční eh, dopad eh, hodnocení eh, eh, dopadů na životní prostředí víme, že se eh, jednalo o jednu věc, která vznikla v Německu, kde bylo podáno podání číslo 1552 na česko-německé hranici. Šlo o výstavu, výstavbu větrných mlínů nebo těch větrníků a dávám slovo panu Kremtisovi, který je zde z Generálního ředitelství pro životní prostředí a pan Wolfram má prostor, aby se k tomu vyjádřil. Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já bych rád zde eh, prezentoval několik eh, slajdů, které se týkají vyhodnocení dopadů na životní prostředí v přeshraničním kontextu. Zde na levé straně vidíte, tady na tomto diapozitivu vidíte směrnici EIA, a na pravé straně umluvu ESPO, eh, umlova, která byla ratifikována Evropskou unii a všemi členskými státy. Pokud jde o tu směrnici samotnou, článek 7 se týká přeshraničních dopadů a postupu, které je třeba naplnit v případě projektů, které mají takové přeshraniční dopady. Tato směrnice má dvě přílohy. Přílohu jedna, kde je povinné toto hodnocení dopadů na životní prostředí, pokud jsou to projekty, které tam spadají, a potom přílohu dvě, kde tento tato studie je dobrovolná, toto jsou projekty, které nejsou tak důležité, pokud jde o možné dopady na životní prostředí, ale je tam potřeba tu situaci sledovat. Na, druhé, na pravé straně mluvím o té úmluvě. Úmluvě vstoupila v platnost v roce 97 a my jsme smluvní stranou, včetně všech členských států a také EU. E, přípo, příloha 1 je výčet činností, které podléhají podle této úmluvy e, vyhodnocení. Je to proces, který má e, mezinárodní nebo eh, nadvládní, eh, mezivládní charakter, pokud jde o ty, tyto, toto eh, zkoumání. Směrnice byla novelizována směrnicí 92-2011 a bude příští rok ratifikována a předpokládá se, že je již platná, ale vstoupí v účinnost. Ten článek 7 se tam pozměnil té stávající směrnice a to tak, že se předpokládá vznik společného útvaru, který by zajistil koordinaci, pokud jde o vyhodnocení postupů, které mají přeshraniční dopad a tudíž jsou potřeba konzultace, které musí probíhat ve více členských státech. Takže se předpo, předpokládá společný orgán, pokud je tam více nebo než dva či tři. A členské státy mohou tento orgán založit a tento orgán potom koordinuje. Tady je důležité si uvědomit, že podle nového znění tady je možnost zjednodušit eh, hodnocení dopadů na životní prostředí, to znamená vytvořit je, eh, takový ten takzvaný one-stop shop, jedno místo, kde bude vznikat to vyhodnocení nejenom podle směrnice, ale také podle dalších směrnic, to znamená směrnice o habitatech, směrnice o vodě a tyto všechny ohledy mohou být zapojeny do společného vyhodnocení v rámci toho jakéhosi zjednodušení nebo zeštíhlení. Postup při vypracování EIA to je proces, který zajišťuje politickou i sociální odpovědnost, ale také přijetí ze strany společnosti. Je to nástroj, který zajišťuje přístup k informacím v oblasti životního prostředí a veřejné konzultace a e, účast, tudíž posiluje tu budoucí sociální přijatelnost těch e, projektů, které podle toho probí, e, probíhají a plní také tudíž cíle cíle udržitelného rozvoje. Je to směrnice, která byla předmětem výkladu soudního dvora a máme tady již tedy judikáty. A tento samotný proces je podle soudu se zakládá na uh, Eh, je, nebo je součástí veřejného mezinárodního práva zvykového. Projekty, které spadají do EIA, tady vzniká situace, kde máme jeden subjekt, subjekt původu, subjekt, kde tedy ten projekt nebo aktivita probíhá a potom je tady jedna či více dotčených stran či subjektů, to znamená jeden či dva členské státy, kde ten dopad toho projektu z toho původního státu může být eh, citelný. To jsou tedy projekty, které jsou, mají ten eh, přeshraniční eh, dopad na a mohou mít také jednu než více těch původních zemí a ty potom jsou považované za rozsáhlé přeshraniční projekty, pokud máme více těch zdrojových zemí. Podle ehm, úmluvy um, ESPO, která uh, zahrnuje i jiné země než jenom členské státy EU, to jsou projekty, které jsou připravené státy, které nejsou členskými uh, signatáři té úmluvy, ale strany, signatářské strany úmluvy jsou dotčeny tou činností. To je příklad třeba Nord Stream 1, eh, Nord Stream 1, kde vlastně tou původní zemí je Rusko, které však není signatářem úmluvy ESPO, ale které de facto aplikuje pro účely ty, tohoto projektu uh, ustanovení úmluvy ESPO. Evropská eh, komise ani EU neprovádějí tyto, tato hodnocení EIA a nejsou členem, nejsou tou původní, tím místem původu ani dotčeným subjektem, ale jsou to ty jednotlivé členské státy. Ty členské státy sami mohou být dotčené subjekty nebo subjekty původy, ale my jako Evropská unie anebo Evropská komise nemůžeme být uh, ani jedno, ani druhé. To je v souladu s rozdělením kompetencí mezi EU a členskými státy. Ale zároveň máme protože jsme strážci smluv, máme povinnost dohlížet na uplatňování evropského práva a v evropském právu je směrnice hm, EIA a také e, úmluva ESPO, která je součástí evropského e, práva. možná řešení, pokud jde o plnění a implementaci příslušné legislativy eh, <clears throat> toto plnění by mělo být ze strany všech stran, které se účastní nadnárodního projektu a to v závislosti na jejich kapacitě. Všechny ty strany mají, musí dohlednout nebo zajistit, aby aky evropské právo bylo aplikováno a k tomu je důležitá dobrá a konstruktivní komunikace a spolupráce všech zapojených stran a subjektů a k tomu jsme vydali určité pokyny, či doporučení a takové podobné po, doporučení existují i v rámci úmluvy ESPO. To jsou dva takové doporučující dokumenty, které jsme již vytvořili. Jeden se týká e, postupu EIA u těch e, velkých nadnárodních projektů. Tento dokument e, najdete na níže uvedené Eh, internetové adrese a potom druhý, který se týká eh, eh, těch projektů společného zájmu, které jsou v rámci těchto pokynů a v rámci toho streamliningu určitého zjednodušení ze štíhlení. To je tolik tedy na úvod k tomuto tématu a nyní jsme zde, pane předsedo, abychom zodpověděli otázky, které Mm, poslanci a poslankyně mají v této věci. Děkuji. Můžeme začít s, s rozpravou. Pan Ajar. Komisiu. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi. Eh, jsem velmi eh, rád, že eh, máme tady tuto diskuzi, která se zakládá na takovéto té petici. Já bych to formuloval takto. Když skonstatujeme, že máme tady otázku, která má přeshraniční účinek, tak je-li tedy takovýto postup, tak to je v pořádku, ale otázka Eh, už se objevila předtím v té otázce petice. A je důležité stanovit, tedy jestli to má opravdu přeshraniční působení. Eh, eh, co se týče České republiky, Eh, tak eh, Česká republika skonstatovala, že eh, to nemá žádný vliv na německou stranu. A když členský stát řekne, že to nemá samozřejmě žádné přezraniční působení, no tak v této souvislosti bych se chtěla zeptat komise, kdo to stanoví, že se, že nějaká, nějaký takovýto postup má potom účinek Eh, přeshraniční vliv, protože eh, samozřejmě, jestliže se eh, třeba skonstatuje, já skonstatuji, že nějaký ten můj stavební projekt nemá přeshraniční vliv. To se týká toho, že musím alespoň informovat svého souseda. Takže to je e, vlastně základ té petice. Jestliže se e, stanoví, že něco má přeshraniční vlivy, tak vlivy, tak potom e, tady existuje určitý postup, ale ta otázka musí vzniknout předtím. Doufám, že jsem to řekl jasně. To je otázka petice, že česká strana řekla, bohužel, je mi líto, Eh, tady ta moje stavba vás eh, neruší, no a samozřejmě eh, tady potom začínají tyto problémy v té přeshraniční oblasti. Takže já se ptám, kdo tedy stanoví, že něco má přeshraniční vliv nebo ne. Děkuji vám. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem se k tomu nechtěla vyjádřit původně, ale já jsem si vyslechla něco, na co bych chtěla navázat. Týká se to směrnice o habitatu e, ptactva, jak to funguje e, protože země jsou stále více e, dotčené. Třeba bych uvedla příklad. Já jsem z Nizozemí. U nás je situace taková, že eh, máme určitou situaci v Nizozemsku, eh, třeba něk, něk, třeba v některých eh, zemích některý konkrétní pták je chráněn a v některých zemích zase ne. Takže potom si musíme rozmyslet, jakým způsobem budeme postupovat a jaké budeme mít pravidla hry. Týká se to třeba různých eh, rostlin nebo zvířat a zase v jiných eh, zemích eh, je to zase jinak, ta ochrana. Děkuji, paní Konečná. Děkuji. Já také děkuji za zařazení tohoto bodu na naši debatu. Já si myslím, že aplikace EIA e je, směrnice EIA je obecně velkým problémem. Eh, já bych chtěla snad jen ujistit, že v České republice k ní došlo k implementaci této směrnice poměrně pozdě, dokonce pod výhrůžkami ze strany Evropské komise o zastavení eh, financování. please, please. Sorry, Můžete prosím počkat chviličku, je nějaký technický problém. Thanks. Okay. Thank you very much. Eh, já bych chtěla jenom upozornit na to, že implementaci této směrnice došlo v České republice dokonce pod eh, různými výhruškami zastavení financování evropských projektů. Eh, my jsme se s tím nějakým způsobem popasovali jako, jako čeští zákonodárci tehdy. Myslím si, že naše směrnice EIA, respektive náš zákon EIA, eh, e který navazuje na směrnici, je jeden z nejtvrdších, který máme, které vůbec jsou v Evropské unii. A teď myslím nejtvrdších vůči eh, stavebníkům a eh, rozhodně s tím, že ten jeho dopad pro tu dotčenou veřejnost je opravdu široký, až se někdy potýkáme s tím, že uh, nám naši investoři říkají, že například půjdou investovat do Německa, protože odmítají, respektive že v Německu jsou schopni podle tamnějších zákonů získat toto povolení během tří měsíců a u nás dneska, tak jak je ten zákon nastaven, de facto eh, třeba až za tři, pět či deset let. A já jsem se spíš chtěla zeptat a chtěla využít té toho, že tu dneska máme komisi, tak jsem se chtěla zeptat na to, jestli by opravdu nestálo za to, aby se tyhle ty věci už konečně sjednotily napříč Evropskou unii a aby komise každému členskému státu nekladla své požadavky, respektive každému členskému státu nekladla jiné požadavky na to, co v daných eh, zákonech, implementovaných zákonech eh, má být napsáno a jakým způsobem se má postupovat. Protože podle mého názoru tady dochází opravdu k tomu, že si v této věci nejsme v rámci Evropské unie rovni a komise využívá eh, v této věci spíše toho, že si nedovolí vůči velkým a dovoluje se vůči malým a já si myslím, že tohle je chybné, protože ten smysl eh, té směrnice je nám všem jasný, ale ta aplikace a implementace těch národních státech je podle mě velký, velký problém, který potom způsobuje nejenom to, co, o čem tady dneska budeme hovořit, to znamená týkající se té petice, eh, kdy eh, Německo se stěžuje nebo, nebo němečtí občané se stěžují na Českou republiku, ale samozřejmě to způsobuje daleko více problémů eh, i v rámci těch jednotlivých členských států, protože se nejsme schopni vůbec dobrat výsledku procesu hodnocení dopadu těch, těch staveb tak, jak ho dneska známe. Takže jsem se chtěla chtěla zeptat, jestli komise připravuje jakousi revizi eh, té směrnice, případně zda by nebylo vhodné, aby konečně členské státy byly si rovny v této věci. Děkuji. Thank you very much. If... Děkuji. Pokud už se nikdo nehlásí, tak můžeme požádat Evropskou komisi o odpověď. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pokusím se odpovědět na všechny tyto otázky. Děkuji. Kdo tedy stanovuje, jestli projekt má přeshraniční dopady? Existuje na to proces. A v rámci tohoto procesu předkladatel toho projektu musí vytvořit zprávu o dopadu na životní prostředí s netechnickým zhrnutím, které popisuje veškeré možné dopady tohoto projektu. Právě o dopadu na životní prostředí pochopitelně předchází určitý dotaz na příslušný orgán, v rámci kterého se ptá na rozsah působnosti tohoto hodnocení dopadu. Takže ten nástroj, který má umožnit zjištění dopadu přeshraničního, je zpráva o dopadu na životní prostředí. Často se ale dopředu určuje rozsah. Často se jedná o složité projekty. Developer se chce opředu, dopředu chránit a požádá příslušný orgán o jakýsi předběžný dokument. A příslušný orgán často řekne, že protože ten projekt je nějak specifický, takže má přeshraniční dopady. Například, když je specifický tím, že se jedná třeba o nějaké potrubí, které přechází hranici eh, dvou členských států, anebo máte projekt, který je velmi blízko hranice a může mít jasně dopad na druhý členský stát. Ta zpráva o dopadu na životní prostředí tedy potom bude hovořit o přeshraničních dopadech a kromě toho tato zpráva musí být předložena k veřejné konzultaci a k vyjádření orgánům příslušným k ochraně životního prostředí. <clears throat> Přičemž tento orgán nemusí být stejný jako onen příslušný orgán a e, může určit, že určité přeshraniční aspekty musí být vyhodnoceny. Tedy takto vypadá ten proces. Pokud členské státy mají pocit, že dojde k dopadu přesahujícímu hranice, tak to musí oznámit a příslušné informace poslat dotyčné zemi, ve většině případů tedy sousední zemi. Ale existuje ještě další možnost. Pokud tato dotčená země má pocit, že tento projekt, který probíhá v sousední členské zemi, Přitom v tom předběžném hodnocení se řeklo, že to přeshraniční dopady mít nebude, tak ta sousední země přesto může toto rozporovat, říci, že si myslí, že to přeshraniční dopad mít bude a že si vyžaduje oznámení. A následně tedy se bude oznamovat. A do toho oznamování spadají informace o veřejné mínění v, dot, v dotčené sousední členské zemi. A nová směrnice také uvádí, že konzultace mezi těmito dvěma zeměmi mohou být zorganizovány příslušným společným orgánem, který může být k tomuto účelu ustanoven. Takže existují tedy určité záruky, které je potřeba vzít v úvahu pokud země původu je neidentifikuje, tak je možné, aby je identifikovala i země sousední, která je tímto projektem dotčena a následně se může spustit eh, postup podle článku 7. K tomu, co říkala eh, paní poslankyně Konečná. Ta směrnice nemusí být transponována maximalisticky. Komise pouze kontroluje to, že ustanovení této směrnice byla transponována správně. Pokud v prováděcí legislativě chce členský stát zavádět přísnější opatření, tak může. Ale my to pochopitelně po žádném členském státě nechceme. Co se týče kontroly souladu, tak potom kontrolujeme, do jaké míry tedy byly transponovány ustanovení směrnice, která transponována být musí. S transpozicí této směrnice v České republice se objevily určité problémy. Já bych to tady teďka nerozváděl, Jenom bych zmínil, že to je také podmínka stávajícího spolufinancování z evropských zdrojů, protože toto je směrnice, která může mít dopad na jakýkoliv projekt spolufinancovaný z Evropské unie. A asi další důležitá informace je, že byla přijatá nová směrnice v roce 2014. Já jsem ji měl na diapozitivu. Je to ale směrnice, která se zatím neuplatňuje. Členské státy ji musí do května roku 2017 transpono, transponovat, takže vlastně teď existuje možnost tuto směrnici transponovat ještě před termínem, před květnem roku 2017, což by mohlo napravit určité nedostatky, které byly v minulosti identifikovány u postupů, které pro developery prostě byly příliš složité, což znemožňovalo propagovat tyto projekty v eh, určitých členských státech. Navíc hodnocení dopadu na životního prostředí by mělo být jednodušší. V případě, kde platí několik směrnic, si vy ve vaší prováděcí legislativě jako členský stát můžete vybrat mezi buď to společným anebo koordinovaným hodnocením s cílem zrychlit celý tento proces hodnocení. Můžete si organizovat jednu veřejnou konzultaci, napsat jednu zprávu dopadu na životní prostředí. Takže to bude mít obrovské výhody v tom smyslu, že ty projekty se budou moci schvalovat rychleji. A poslední věc, kterou jsem chtěl říci, v odpovědi na nizozemskou otázku. Ano, máte pravdu v tom, že co se týče směrnice o ptácích a stanovištích, tak v tuto chvíli dochází k procesu refitu s tím, že předpokládáme, že by to mělo být hotovo ještě do léta roku 2016. To jsou důležité oblasti. Především oblasti podle Natury 2000 v příhraničních regionech, které se musí chránit, a pokud takovýto projekt by mohl mít dopad na oblasti chráněné podle Natury 2000, tak to musí být eh, posuzováno i podle směrnice článku 6 odstavce 3 a 4, směrnice o ptácích a biostanovištích. Já jsem hovořil o zjednodušování tohoto postupu a proto ještě jednou řeknu, že se to všechno dá provést v rámci jednoho hodnocení, které bude hodnotit jednak dopad na životní prostředí jako takové a jednak konkrétně podle směrnice o ptácích a biostanovištích. Děkuji. Také děkuji za vaše odpovědi a prosím, pan Jar ještě. Eh, děkuji vám za eh, vysvětlení. Já bych ještě pohovořil o těch pochybnostech eh, z mé strany, co se týče oblasti sousedství a Eh, chtěl bych eh, vám tedy eh, říci podle situace, jestli by tam byl prostor pro novou legislativu, protože samozřejmě, jestli má někdo dodržovat právo, no tak musí vědět, že to opravdu existuje. Třeba když se staví nějaká elektrárna, tak to nějakou dobu trvá, ale větrné mlíny ty už jsou v krajině. A co se týče Eh, toho, že tyto eh, větrné mlýny se eh, nacházejí nedaleko od německé hranice a Německo o tom nebylo informováno, takže samozřejmě německá strana se k tomu nemohla vyjádřit. Takže tady se jedná o to, že se jedná o zahájení dialogu a já si myslím, že se můžeme poučit z praxe. Uh, je důležité zde eh, zmínit, eh, že je důležité mít dialog, pokud je o dobré sousedské vztahy. A eh, chtěl bych tedy vědět, zda ty dva případy jsou pokryté směrnice, potom se můžu vrátit spokojeně domů a jinak bych to musel nějak jinak řešit. Já jsem vás chtěl jenom ubezpečit, že to není jenom o oblastech podle Natury 2000 kde může dojít k takovýmto dopadům. Může se stát, že je prostě projekt mimo takovouto oblast, který ani není nutně blízko hranice, ale přesto může mít dopad na vedlejší zemi. A v tom případě by měl být oznamován kvůli tady těmto dopadům, třeba to může být znečištění prostřednictvím vody anebo vzduchu, řek a podobně. to z definice potom může být přeshraniční, pokud k takovému to znečištění dojde v jedné zemi. Takže tady je především důležité, aby ten projekt byl řádně vyhodnocen a je potřeba brát v úvahu, že zpráva o životním prostředí a rozhodnutí by měla obsahovat veškerá zmírňující a kompenzační opatření, která by měla kompenzovat veškeré tyto dopady. Takže je potřeba se dívat na tento proces jako na jeden celek. A navíc, i pokud se došlo k závěru, že určitý projekt nemá přeshraniční dopady, tak může být podán rozpor k soudu dané země s tím, že se protistrana domnívá, že takovýto účinek existuje. Většinou se stává, že země původu se obrací na dotčenou zemi a ptají se, jestli chtějí, aby jim to bylo oznámeno. A často se stane, že u této potenciálně ovlivněné země prostě oni řeknou ano, oznamujte, anebo neoznamujte, protože nás to nezajímá. A vlastně k tomuto rozhodnutí dojde na základě předběžných informací, které se v tu chvíli poskytují. Jenom jsem vám chtěl říci, že v této směrnici máme obsaženy veškeré pojistky a záruky, které zajistí, aby eh, se nevyhnuli žádné takovéto projekty konzultaci v případě možného přeshraničního vlivu. Děkuji. Tím můžeme uzavřít. Prosím ještě. Eh, původně jsem se nechtěla hlásit o slovo, ale eh, potom, co jste hovořil o refitu eh, v souvislosti s ochranou ptactva, tak bych se chtěla vrátit ke stanovisku parlamenta, že si myslím, že jsme se jasně vyjádřili, že je pro nás důležité, aby eh, ta eh, stávající legislativa aby byla řádně implementována a aby byla monitorována a aby to bylo eh, opravdu zapracováno do současné legislativy, aby se neděl opak a abychom nepřicházeli o biodiverzitu. This is the position of the commission too, but... Ano, komise to tak také vidí, ale musíme ještě počkat na výsledek tohoto procesu, o který se potom s vámi podělím a doufáme, že se tak stane během nadcházejících měsíců. Děkuji. Také děkuji. A tím se můžeme dostat k dalšímu bodu na pořadu jednání. Jedná se o společnou rozpravu k bodům 5 a 6 námitka podle článku 106 proti prodloužení schválení aktivní látky glyfosát. Já chci jenom připomenout, že na začátku se pod tuto námitku podepsalo 30 poslanců, řada z nich nebyla z výboru Envy. Nyní máme za každou politickou skupinu jednoho předkladatele a hned dám slovo panu Pocovi za SAD. Prosím. Děkuji, pane předsedo, tak ne zcela, protože eh, děkuji samozřejmě všem kolegům, kdo se podíleli na přípravě eh, té motion for resolution, ale pochází Eh, ten text především eh, z mého návrhu, takže si dovolím o malinko déle ho komentovat než ostatní. Mně je upřímně líto, že k této situaci vůbec dochází. Eh, parlamentní námitka je ta krajní možnost, kterou využíváme a v podstatě bychom ji využívat vůbec neměli protože když ji využíváme tak to znamená že někde někdo udělal chybu a nebo to možná znamená že celý proces eh, eh, komitologie používaný takhle k eh, povolování k autorizaci některých látek je prostě špatný. ta autorizace původně skončila už v roce 2012. bylo hodně času na tu diskuzi a mně se zdá že se ta diskuze odehrává teprve poslední měsíc na začátku března jsem tady uspořádal v parlamentu mezinárodní vědeckou konferenci za účasti iarc za účasti efsa za účasti komise a jen velmi málo mých kolegů a to jsou ti všichni kdo se tady teď hlásí o slovo se zúčastnilo. ti kteří se vyjadřují negativně ti na té konferenci nebyli asi je nezajímá nezávislá eh, věda následně jsme s kolegy zaslali panu komisaři andriukaitisovi dopis ve kterém jsme ho žádali aby bylo plánované hlasování v rámci jednání stálého výboru odloženo a to se nakonec i stalo protože při průzkumu pozic členských států komise návrh pro zařazení účinné látky e, e, e, glyfosát ani k volbě nepředložila neboť by ten návrh nezískal kvalifikovanou většinu. schválení glyfosátu končí na konci června tohoto roku a členské státy budou mít další možnost hlasovat o návrhu na příštím jednání stálého výboru v květnu. two thousand and sixteen přestože má tato námitka jenom formální charakter a pravomoci parlamentu jsou značně omezené věřím že komise vezme naše návrhy plně v potaz při vypracování návrhu nového. jako člen výboru pro veřejné zdraví a původním vzděláním fyziolog nemůžu akceptovat schválení účinné látky u které nebylo dokonale plně prověřeno jaké jsou její dopady především z hlediska potenciálních dopadů na správné fungování hormonálního systému protože glyfosát je jednou z mnoha látek které jsme denně vystaveni v rámci kumulativního koktejlového efektu. je to látka nejpoužívanější z herbicidů kterou respektovaná vědecká agentura světové zdravotnické organizace označila za pravděpodobně kancerogenní. a je potřeba si uvědomit že glyfosát je všude je v našem potravinovém dopravním řetězci je v našem životním prostředí je i v nás samotných v naší moči v našem mateřském eh, mléce. jako takový by prostě neměl dostat jen tak smírnix tyrnix povolení na dalších fifteen let bez jakýchkoliv podmínek. a pokud už musí k té autorizaci dojít měl by být na dobu co nejkratší s okamžitým zveřejněním všech studií na jejich základě k té autorizaci došlo a s bezprostředním zahájením nového přezkumu. a teď otázky které bych rád položil evropské komisi za prvé jakým způsobem plánuje komise reagovat na námitky ze strany parlamentu a členských států za druhé jakým způsobem hodlá komise společně s efsa postupovat ohledně zveřejnění studií které nejsou dostupné k přezkoumání za třetí na základě čeho rozhodla Evropská komise o prodloužení nebo navrhla Evropská komise prodloužení povolení glyfosátu na dalších 15 let, což je maximální doba, kterou legislativa EC 2009-1107 eh, vůbec umožňuje. Jakým způsobem a jestli vůbec byl zohledněn princip předběžné opatrnosti? na základě jakých dat vyhodnotila evropská komise že dopad na populaci bude minimální když ze spojených států jsou hlasy jsou studie které ukazují že tomu tak není? bude komise iniciovat monitoring reziduí glyfosátu v potravinách ke kterému už ve spojených státech na základě tlaku gao eh, přikročila americká fda? proč efsa jejíž prioritou je prý řešení antimikrobiální rezistence nezohlednila ve svém hodnocení vůbec skutečnost že glyfosát je antibiotikum byl jako antibiotikum vyvinut je jako antibiotikum patentován a velmi rychle vyvolává rezistenci u patogenních organismů zatímco užitečnou střevní floru nemilosrdně likviduje. mimochodem i na to jsou už dostatečné a ověřené vědecké důkazy. Diskuze, která běžela k mému velkému překvapení, aniž bychom o tom věděli, mm, mi tento měsíc na výboru eh, Agri eh, hovořila o všem možném, ale já si dovolím jenom čtyři, pane předsedo, poslední body, protože bych rád předešel některým, některým, některým výstupům, které se, se na Agri staly. Eh, nezávislé laboratoře obvykle dojdou k závěru že s glyfosátem je problém laboratoře financované zainteresovaným průmyslem obvykle dojdou k závěru že glyfosát je ok. předesílám že ty informace z výboru agri jsou eh, povšechně z toho jak jeho členové tweetovali průběh dialogu diskuze s panem komisařem andriukaitisem. je tady ovšem jedna výjimka a tou je skutečnost že glyfosát už dneska je úplně všude ve vzduchu v půdě potravinách moči mateřském mléce dokonce i v německém pivu které mám rád a které jsem až do doposud eh, velmi rád občas pil eh, což je poněkud v kontrastu s dřívějším tvrzením průmyslu že glyfosát je kompletně odbouráván a nezanechává rezidua. jeden z členů agri tweetoval decisions must not be based on emotions we need proper and serious scientific studies. No, ano, já s tím plně souhlasím. My je opravdu potřebujeme. Souhlasím s panem Paolo de Castrem, že ty studie nemáme ensa se zmiňuje o třech key studies které jsou ovšem z kategorie těch které jsou financovány průmyslem. takže mezi námi dámy a pánové pokud nemáme ty studie no tak bychom asi měli s autorizací počkat než je budeme mít než, a to, to nejenom pro glyfosát pro jakýkoliv e, e, přípravek tohoto typu. Kolega Des, EU decisions need to be based on proper scientific expertise, not ideology. No samozřejmě, naprosto jistě. E, e ostatně my to přece chceme na té vědecké konferenci kterou jsem já osobně tady uspořádal a na které pan kolega dess vůbec nebyl by se dozvěděl mnohem víc kdyby se jí zúčastnil. Eh, pokud se dožadujeme vědeckých poznatků taky musíme přece být otevřeni. na té konferenci byly zveřejněny tady v evropském parlamentu desetileté vědecké poznatky profesora mesnage z uk kings college of london profesorky krieger z univerzity v lipsku expertů z austrálie ze spojených států etc. etc. expertních poznatků je tedy dost a to jak o mechanismech působení glyfosátu na molekulární a buněčné úrovni tak i o působení na laboratorní zvířata a to není příliš pozitivní obrázek dávek a i o důsledcích dlouhodobého účinku nízkých dávek, které by the way, EFSA vůbec netestuje. A existuje samozřejmě i ona smutná korelační studie na rozsáhlé, rozsáhlé kohortě ve Spojených státech, která ukazuje poměrně značnou souvislost eh, používání glyfosátu s výskytem celé řady problematických chorob. Poslední poznámka a poslední tweet, který jsem zachytil. Glyphosate is vital for agriculture. Available science says even alcohol and caffeine more toxic. No tak to je, prosím pěkně, dámy a pánové, to je ta ideologie, proti které se ohradil předchozí tweet. Nevím, jakou konkrétní vědu měl autor tohoto tweetu na mysli, ale přímá toxicita alkoholu může být skutečně e, e, vyšší než glyfosátu. To může být i přímá toxicita kuchyňské soli. Ale tahle jednoduchá paralela přece neplatí pro látky, které dramaticky zasahují metabolismus na buněčné úrovni, které jsou jednoznačně endokrinními disruptory a tím glyfosát vzhledem ke svému inhibičnímu účinku na cytochrom P450 je, jsou karci karcinogenní a podobně. A jestli se bavíme o zemědělství, tak já bych nepoužil slovo vital. To srovnání s kofeinem nebo alkoholem velmi dobře sedí. Já bych použil slovo addictive, návykový. Jistě, že odvykání nebude jednoduché, pokud bude muset přijít, ale pokud k němu dojde, tak zemědělství nakonec bude rozhodně zdravější, stejně jako sami zemědělci. Děkuji. Thank you very much. Děkuji. Nyní paní Konečná za GUE. Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, kolega Poc, který je tím, kdo vlastně tohle téma eh, tady znovu otvírá, tak, tak už toho mnoho řekl. Nicméně dovolte mi krátké shrnutí. Před zhruba tři čtvrtě rokem jsme se zde sešli v rámci debaty k naší námitce proti prodloužení schválení aktivní látky glyfosát Tehdy byla vámi podmíněně odmítnuta z důvodu, že její podání bylo předčasné a je třeba vyčkat vydání hodnocení EFSA. Nuže dnes má zde každý kolega toto hodnocení k dispozici a nezdá se mi, že by nad tím panovala nějaká všeobecná spokojenost. Hodnocení EFSA ke glyfosátu vyvolalo totiž více otázek než odpovědí. Jeho netransparentnost a podivnosti v celém procesu reautorizace jsou natolik do očí bíjící, že nejenom my, kteří se tomuto tématu dlouhodobě věnujeme, ale i veřejnosti a dokonce i Evropská veřejná ochránkyně práv jsou zděšeni tím, jak se komise a její agentury, jak komise a její agentury nakládají s autorizacemi pesticidů. Místo toho tedy, aby naše námitky a obavy z léta minulého roku byly vyvráceny, tak tyto zůstaly a přibyla ještě řada nových. V podstatě neustále se objevují nové studie o nebezpečnosti této látky pro lidské zdraví, o tom, že se glyfosát vyskytuje ve spodních vodách, pivu a dalších potravinách. Pesticide Action Network Europe, Health Environmental Alliance, Slow Food, Greenpeace a další neziskové organizace denně upozorňují na jednoznačnou zdravotní závadnost glyfosátu. A komise se bohužel k výtkám našim i výtkám odborné i laické veřejnosti neustále staví přezíravě a s opovržením když si vzpomenu na schůzku ke glyfosátu, kterou měla naše frakce v únoru tohoto roku ze zástupci komise ve Štrasburku, mám je hrůza ještě nyní. Z komentáře ze strany komise, že se není přece čeho bát, protože slunce je přece také karcinogenní, je mi zlé, snad ještě teď. Naše původní námitka z minulého roku byla mnohými z vás odmítuta jen podmínečně a autorizace glyfosátu byla povolena na 6 měsíců. Zejména kolegové z ALDE se tehdy hlásili k tomu, že to je maximální prodloužení, které jsou schopni dopustit, pokud nebudou jejich námitky rozptýleny. Nepřipadá mi tedy, že by komise, EFSA či snad jiná odborná organizace naše obavy rozptýlila a na druhou stranu mi připadá, že společně zažíváme jakési dejaví. Naši odpůrci se zaklínají léty prověřenými postupy hodnocení ze strany EFSA, ale řekněme si to tedy na rovinu. EFSA svoji kredibilitu ztratila již dávno před glyfosátem a ne až v souvislosti s poslední zprávou Evropské veřejné ochránkyně práv. Bylo to právě EFSA, kdo pro EU v klidu autorizoval karcinogenní umělé sladidlo sacharin, zakázané v Kanadě a v USA. Byl to právě EFSA, kdo autorizoval umělé sladidlo cyklamát, zakázané dokonce i v USA. Ano, USA, která tady v rámci debat o vyjednávání k TTIP každoměsíčně popíráme, propíráme kvůli nižším standardům ochrany zdraví. Dnes se již nebavíme o pouhých šesti měsících nové autorizace, ale jak již bylo řečeno, bavíme se dokonce o 15 letech. O 15 letech, kdy EU vědomně a dobrovolně plánuje hazardovat se zdravím svých občanů. Kolegové, já se prostě nedomnívám, že by, smě, že by se měl tento výbor na této ruské ruletě podílet. Domnívám se, že by si měl tento výbor vzít do svých rukou odpovědnost za veřejné zdraví občanů EU, kterou od nás tito občan, do nás tito občané vložili a zabránit tomuto nesmyslnému postupu komise. Odmítněme se podílet na této šarádě komise a EFSA. Glyfosát v EU nepotřebujeme. Existuje řada jiných a šetrnějších variant. Nepodporujme výdělky velkých koncernů na úkor našich vlastních občanů. Slovy veřejné, Evropské veřejné ochránkyně práv. Udělení reautorizace ještě před získáním dat je praxe, která by měla být použita pouze tam, kde neexistuje nebezpečí, že závěr o bezpečnosti účinné látky může být nesprávný. Prosím, pokud již nevíme, komu věřit, věřme alespoň těm, které jsme si sami do těch orgánů zvolili, věřme těm, kterým důvěřovat můžeme, v tomto případě Evropské veřejné ochránkyni práv. A buďme zodpovědní, zodpovědní vůči občanům Evropské unie. Děkuji. Děkuji. Já bych rád vysvětlil kolegům, že se hovoří v následujícím pořadí. Eh, nejdříve jsou to ti, kteří, tedy ty politické frakce, kteří podepsali jako frakce tu námitku, potom jednotliví poslanci a potom další politické frakce, které nepodepsali. Takže jenom abych vysvětlil, proč je toto pořadí. A nyní za zelené, pan Stajs. Ehm. Děkuji, pane předsedo. Eh, všichni jsme si eh, vědomi toho, jak eh, důležitá je tato otázka glyfos, glyfosátu. Od roku 84 se glyfosáty používají stále více. Víme samozřejmě, o jaký druh herbicidu se jedná a víme, že se, jak dalece se používá v zemědělství, tři čtvrtiny a potom, co se týče třeba eh, železničních společností eh, nebo třeba eh, domácnosti, také jak to vypadá s používáním glyfosátu. Víme tedy, že stále více se setkáváme s glyfosátem, tedy ve vodě, v půdě i v tom německém pivu ale třeba i v té moči či v materském mléce. Eh, tak eh, nelze tedy popřít, že člověk je stále více v kontaktu s glyfosátem. Eh, máme tady z roku 2009 směrnici, tam se přesně dočteme, Eh, jakým způsobem se musí zacházet eh, s těmito aktivními látkami. A v této legislativě v roce 2009 se hovoří o tom, že to může být autorizováno v případě, že eh, ta expozice je nižší nebo v případě, že je to potřebné pro ochranu rostlin. Ale tady v tomto případě to tak není. Takže máme tady rok 2009. Víme, že potom Eh, EFSA samozřejmě musí vydat eh, stanovisko, to už bylo schváleno, tady vyvstává hodně otázek, ale samozřejmě v té samé eh, legislativě se hovoří o tom, že tady máme to stanovisko té předběžné opatrnosti, takže toto se musí využít, tak aby tato aktivní látka nebyla její, nebylo její schválení dále prodlouženo zástupci IAC, také Světové zdravotnické organizace a EFSI EFSA se odvolala eh, na to, že existuje mnoho vědeckých eh, studií, ale na druhé straně to je tak, že veřejnost má přístup eh, k informacím, která hovoří sama o sobě, ale samozřejmě tady z komise eh, je tedy žádána o to, aby schválila prodloužení o 15 let, ale proč 15 let? To je přeci hodně let, nemůžeme nalézt nějaký kompromis. A vzhledem k tomu, že mnozí v parlamentu jsou toho názoru, že bychom to vůbec neměli prodlužovat, takže proč zrovna 15 let? Eh, v návrhu komise se nepřistupuje k žádným opatřením, aby se zabránilo eh, třeba pro eh, prodloužení v tom případě, že to má dopad třeba i na eh, obratlovce, nebo tady máme otázku také mykologickou, ale samozřejmě také to má obrovské dopadky na, dopady na biologickou rozmanitost. A ten rozdíl mezi IAK a mezi EFSO je takový, který víme, ale co udělá komise proto, aby ty vědecké údaje, které máme od EFSI, aby tyto údaje byly zveřejněny, protože ve stanovisku EFSI se hovořilo o tom, že glyfosát není karcinogenní, ale na druhé straně existují velmi komplexní studie, kde je mnoho argumentů, které právě vypodívají, že je to Eh, eh, relativně škodlivá látka pro velká zvířata. Na, druhé, na jedné straně máme, že to je karcinogenní, ale také už o tom hovořili kolegové. A to eh, také, jaký to má dopad na hormonální stránku věci. Takže tady se jedná o prodloužení, jedná se o otázku zdraví zvířat, eh, o lidské zdraví. Environmentální my si nemyslíme, že my si nemyslíme ve frakci, že by to mělo být eh, v souladu s nařízením 11.7 z roku 2009. Proto bychom chtěli apelovat na to, aby byl tento návrh stažen Eh, měla by být, eh, mělo by se eh, nezávisle vyšetřit, jak to vypadá s glyfosátem a EFSA by měla být vyzvána, aby zveřejnila všechny dostupné informace protože samozřejmě tady se jedná o ochranu zdraví člověka. A to by mělo být vždy v popředí. Kolegové, máme více než 20 řečníků a pokud bude každý hovořit pět minut, eh, velmi se nám schůze protáhne. Dobrá, tedy pan uh, Pedicini za F, EFDD. Eh, děkuji, pane předsedo. Já se pokusím být stručný. Zdá se to být neuvěřitelné, ale znovu se jsme před komisí a žádáme, aby se aplikoval princip uh, eh, předběžné opatrnosti, aby se neprodloužil glyfosát na 15 let. Uh, zbytky glyfosátu jsou v mnoha výrobcích a je jasné, že to nejenom poškozuje uh, vodní uh, cesty a biodiverzitu, ale také, že se to dostává do toho potravinového řetězce. Německo a EFSA uh, byli přesvědčeni nebo se je přesvědčilo, že glyfosát není skutečným problém, problémem pro člověka. Na základě e, studií, které e, financovali výrobci glyfosátu. Přesto všechno e, časopis Lancet e, po studii, které se zúčastnilo 17 expertů z 11 zemí, tak dospěli k závěru, že Eh, glyfosát má negativní účinky a eh, Světová organizace pro boj proti rakovině došla k názoru, že je to karcinogenní látka a přesto všechno se tady hovoří o glyfosátu Eh, který se používá v obilovinách, a které potom eh, máme v cereálích a to snídají eh, naše děti, protože ta sklizeň je vždy hned rychlá. Takže když tady máme o něčem, co je rakinotvorné, my tady čekáme na to, aby se definovalo, zali se jedná o endokrinní disruptor. Já bych se chtěl zeptat komise, jaké podmínky Eh, by se měly aplikovat v případě principu předběžné opatrnosti, protože pokud to nebude nyní, tak kdy? Merci, <clears throat> merci, monsieur. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Kolegyně a kolegové, především bych chtěla říci, že všechny skupiny brání stejnou námitku, ta naše eh, je jiná, ale se stejným cílem. My jsme jenom chtěli připomenout, že my máme sloužit pouze zájmům našich občanů, jejich prostředí a zdraví. A na základě toho vlastně můžeme přeskočit eh, stranické hranice. Všichni si uvědomujeme, že glyfosát je nebezpečný, především pokud je koformulován s toxickými látky. A ještě chci k tomu, látkami, ještě chci k tomu přidat, že Evropská unie by tady měla brát v úvahu naše, usta, naše usnesení z této uh, instituce. My bojujeme proti masivnímu používání antibiotik a antimikrobiální rezistence už roky. Tato látka je považována za antibiotikum, uh, dokonce byla za tímto účelem patentována boj proti a antimikrobiální rezistenci by měl být efektivnější, měl by být proti všem antibiotikům. A proč to Evropská komise nepodporuje? My víme, že věda je specifická oblast, protože na jednu stranu máme EFSA, existují určité pochybnosti a když už hovoříme o pochybnostech, tak připouštíme, že existuje riziko. Německá nadace Henry poukázala na to, že zranitelné skupiny jsou zásadně postihovány účinky glyfosátu. Kromě toho také paní eh, ombudsmanka říkala, že je důležité eh, dodržovat zásadu předběžné opatrnosti, především co se týče zavádění pesticidů na trh. Takže bychom si mohli myslet, že Evropská komise bude nakonec opatrná a že minimálně zajistí nové hodnocení rizika podle nových kritérií a s novým přístupem. Ale nebylo to tak. Bylo slíbeno, že bude vydána listina koformulantů. A mám pocit, že tento proces nebyl dobře zvládnut, zvládnut a jde proti zásadě předběžné, předběžné opatrnosti. Pokud Evropská komise chce vytvořit novou etapu ve vývoji legislativy týkající se fitosanitárních výrobků, konkrétně e, glyfozátu, a brát také v úvahu, tak potom bude nejdůležitější financovat e, výzkum jedna této oblasti, ale také hledání alternativních látek. Evropská komise si musí dát dostatek času na e, hledání společných řešení. Děkuji. A nyní má eh, slovo pan Demesmaker, prosím. Eh, <clears throat> eh, děkuji vám, kolegové. Já jsem se rozhodl vlastním jménem vystoupit proti tomuto návrhu, který se jedná o to, že by se licence měla prodloužit o 15 let v případě glyfosátu tady jde o to, eh, zda eh, je glyfosát karcinogenní či ne a doposud eh, neexistuje žádný vědecký konsenzus. Evropská agentura pro bezpečnost potravin, tedy EFSA, řekla, že glyfosát není karcinogenní. IARC, e to je tedy společnost pro boj proti rakovině, tak tam došli k názoru, že ano, že je rakovinotvorný Eh, a potom eh, se tady eh, to týká té otázky těch otázky formulační přísady, potom se tady jedná o to, že i ARC také analyzovala formulační přísady. Co se týče tedy té výchozí pozice, tak ta je odlišná a je jasné, že samozřejmě nemůžeme porovnávat jablka a hrušky. Evropská komise Eh, se zdá, že toto pochopila, eh, protože možné, eh, možná autorizace glyfosátu je nyní navázaná na otázku toho, že, talov, že je považován za formulační přísadu talovamín. Evropská komise navrhuje, že by tato autorizace měla být prodloužena na 15 let a proto bych eh, chtěl podpořit kolegy, kteří položili tyto otázky. Pro mě je důležité nebo zcela zásadní, aby na prvním místě bylo zdraví člověka. Eh, diskuze je zde důležitá a eh, zjištění, zdali glyfosát a formulační přísady nepochopte mě špatně. Já nechci se obracet proti EFSE, ale já se eh, pro mě, co je důležité, jsou vědecky podložené informaci, protože EFSA přišla s objektivními mm, průzkumy, ale tady se nejedná pouze o posouzení aktivní látky, ale zde musí být v analýze zohledněna i formulační přísada. A zde bych eh, chtěl podpořit eh, to, že musíme mít eh, více informací ohledně eh, eh, účinku na hormonální systém. Se potřebujeme více transparentnosti, je tady mnoho nejasných informací a proto nemůžeme akceptovat návrh komise. Děkuji, paní Rýs, prosím. Paní Rýs. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já souhlasím s panem Pocem, který říkal, že bohužel Evropský parlament této oblasti má omezené pravomoci. Můžeme pouze na to poukázat. Ale právě z toho důvodu je nezbytné, abychom se vyjádřili a abychom se vyjadřovali, nejenom vyjádřili. Nehovoříme konec konců o tom poprvé v tomto výboru a jenom jsem chtěla říci, že i já jsem byla spolu um, autorkou, ale sama za sebe, ne za svou skupinu, která má pořád v tomto různé názory. Já jsem důvody eh, k tomuto svému postoji několikrát zmínila. Myslím si, že Evropská komise tady dělá přesně to, co by se dělat nemělo v této oblasti obnovení či doufám neobnovení povolení. Je potřeba hodnotit tuto agendu, eh, která je kontroverzní politicky, vědecky, ale také mediálně a ta polemika pořád probíhá. Svět VHO říká, že glyfozát je možná pravděpodobně karcinogenní, zatímco jiní odborníci říkají, že nejsou ani náhodou. Víte, to není první agenda, kde se něco takového objevuje, kde prostě vědecké uh, vědecké výsledky nejsou kategoricky stejné, nebo jsou naopak velmi odlišné, ale Evropská komise tady postupuje velmi kategoricky. Přikloní se na jednu stranu. A nejde jenom o glyfosát, ale o všechny formulační přísady, které jsou používány třeba u Roundupu a následně je to karcinogenní. Je potřeba se zabývat i těmito formulačními přísadami. A Evropská komise navrhuje jenom zákaz talovaminu, ale to si říkám, že to je pro boha vtip, když tady hovoří o zásadě opatrnosti, prostě jak to je opatrnost, když z jedné aktivní, když z 50 aktivních látek zakážu jednu. Já nebudu opakovat to, co říkali kolegyně a kolegové, protože máme mluvit stručně. Ne každý den se setkáváme s takovou situací, kdy dochází k takovéto veřejné konfrontaci mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem, případně, a případně nizozemským předsednictvím. Oni jsou proti. 243 milionů evropských občanů by také bylo proti a Bylo jasné, že nedosáhneme kvalifikované většiny. Doufám, že to nakonec dopadne dobře v květnu. Nevím, jestli bychom mohli říci, jestli se jedná o ideální postup, ale v každém případě je potřeba, aby se uh, tato otázka řešila, aby se věnovali uh, našemu usnesení. Já si myslím, že tady nemůžeme být uh, naivní. Nám nejde o to, že bychom zakázali glyfosát od června. My v podstatě žádáme jenom o nový text. Jenom žádáme o to, aby Evropská komise znovu odvedla svou práci a udělala své domácí úkoly. Žádáme nový harmonogram, žádáme třeba phase-out, postupné uh, stahování, seznam problematických formulačních přísad. Prostě chceme jenom důkazy, že komise nás poslouchá, že poslouchá vědecké odborníky, že poslouchá Světovou zdravotnickou organizaci a podobně. Řekl bych, řekla bych ještě spoustu další věcí, kdybych mohla. Vím, že nemám čas. Je prostě potřeba, aby náš názor byl vyslyšen. A doufám, že Evropská komise dojde nakonec k rozumu. Zatím mě připadne, že postupovala dosti radikálně. Děkuji, pan Jár za EPP. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych eh, se chtěl omluvit za to, že moje kolegyně tady nemůže být přítomná a já jsem si tady zapsal ty její hlavní argumenty, protože když samozřejmě tady ta pravda zůstane někde na cestě. Já si myslím, že bychom měli mít, být eh, všichni čestní. My potřebujeme nezávislé studie, eh, vědecké studie. Samozřejmě to zní dobře, ale dnes konec konců dojdete k jakémukoliv eh, výsledku. Takže dneska můžeme mít studii, která dospěje k jakémukoliv výsledku. Já bych eh, se chtěl odkázat také eh, na radu, protože rada může blokovat všechno možné a já bych chtěl i eh, vyzvat v tomto případě členské státy. EFSA dále převedla tuto zprávu na německý ústav o posouzení rizik, což je velmi zvláštní, protože Německo jako členský stát nesouhlasí s výsledky svého vlastního ústavu. A když eh, to je, eh, to je, mm, bych eh, zde uvedl příklad, je zajímavé, když tady hovoříme o námitkách ohledně glyfosátu a říme, že jsou ty hodnoty vysoké ve pitné vodě. Eh, třeba nemůžeme tady v tomto případě porovnávat moč eh, s pitnou eh, vodou. Já si myslím, že to nám také úplně neposlouží. Tak já bych vás chtěl požádat, abychom se zaměřili na věcnou složku věci a abychom se podívali na dopad v praxi, musíme nalézt řešení, které ošetří otázku a odpovědnosti uvedení v praxe a tak eh, tady se samozřejmě hovoří o tom, že když se zakáže nějaká látka, tak se okamžitě objeví druhá, protože když se eh, mm, něco zakáže, eh, tak potom se s tím musí nějak vyrovnat ten zemědělec, ale musíme si uvědomit, že to má potom negativní dopady na životní prostředí. A diskuze, takže je důležité, aby ta diskuze byla odborná a já bych souhlasil s tím, že ten rozhodovací proces, který právě nyní začíná mezi komisí a mezi členským státem, tak eh, kdo by to měl dokončit a kdo by měl dospět k výsledku, jsou ti. A potom tady máme otázka toho, že se eh, selže v případě, když se někdo třeba zdrží. Musí se jasně ujasnit, eh, kdo je pro a kdo je proti. Thank you very much. Děkuji. Paní Gerling. Thank you, Chairman. Um... Děkuji. Já bych ráda řekla, že uh, máme skutečně oprávněné obavy, či některým, těm oba, některým těm obavám rozumím, některým několim. Chci říci, že si uvědomuji to, co leží panu Pocovi na srdci, myslím, že to řekl a předložil eh, velmi jasně. A myslím si, že někteří ostatní, kteří ho podporují, to trošičku přehánějí, čímž tomu vlastně škodí. Měli bychom věci zachovat v perspektivě. Eh, já mám obavy, pokud jde o toto usnesení, protože se obávám, že je nepřesné v mnoha ohledech. Nech, Neříkám, že se nad tím nemáme zamýšlet, ale trošičku ne eh, mrzí, když slyším opakovaně, že EFSA ztratila eh, důvěryhodnost, eh, když se hovoří o některých jejich stanoviscích, například o bavlně, tak to všichni podpořili a to bylo v pořádku, třeba, že to bylo v rozporu s vědeckou kým názorem, protože tam všichni souhlasili, ale když nesouhlasíme, tak velmi rádi říkáme, říkáme, že je všechno špatně. Tak to prostě není. EFSA má určitý úkol. Eh, EFSA se zabývala účinnou látkou a udělala určité závěry. My tady srovnáváme eh, jablka a hrušky, když porovnáváme EFSU s IARC. IARC se zabývá hlavně těmi formulačními přísadami a to je něco jiného a nevím, proč se usnesení nezaměřilo na tu vlastní věc a tudíž bychom ho mohli všichni podpořit to jde mnohem dále než toto omezení a proto nejsem schopná ho podpořit. Za prvé ten první bod, že komise nezajišťuje ochranu lidského zdraví a zvířat. Tak tomu přece není. To prostě není pravda. Není pravda také, že neuplatňuje předběžnou opatrži, opa, o, obezřetnost. To nemůže být sim, simplisticky pojato, že cokoliv zakážeme, pokud je tady nějaký stín poch, Eh, pochybnosti To je o určité rovnováze. Nemyslím si také, že máme říci, že eh, eh, pře, jde nad rámec prováděcích pravomocí nařízení. To tak není. Tady jde spíš o to, že se předkladatel snaží jít, jak si obejít tu post, ten postup, protože je to implement, je to prováděcí akt a ten prováděcí akt má být uh, schválen experty, zatím ti experti se nevyjádřili jasně, diskutovali o tom, ale nepřišli se závěrem. Takže pokud chceme, aby to bylo staženo, je to předběžné a nepřiměřené, aby nebylo to, aby nebylo povolení znovu vydáno a aby byl dán jasný časový harmonogram, ten existuje do července, bude eh, časový harmonogram k těm formulačním přísadám. To existuje existuje. Čtyřka volá potom. Omlouvám se, prosím. Eh, někdo se. Eh, někdo tady namítá, že hovoříte příliš eh, dlouho, ale mm, dobrá, říká paní poslankyně. Eh, měli bych, měla by komise eh, rychle prověřit klasifikaci glyfosátu. To se též děje. Já si myslím, že ti, kdo to podepsali, si to ani nepřečetli. Vyvíjí se v pětce, aby bylo okamžitě zveřejněno eh, veškeré vědecké poznání, s tím souhlasím. To by skutečně mělo být šestka, aby um, um, komise učinila další kroky, ale pro jakým standardům budou uh, testovat eh, a je, měla by být uh, vytvořeny žádoucí nákladné, následné kroky. Já s tím prostě nesouhlasím a myslím si, že to mělo být přiměřeně a rozumně uh, uh, formulováno. Je tady na to prostor, ale tady jdeme příliš daleko, je to hysterické a měli bychom se tomu takto v tomto vznění postavit. Děkuji pan Viteman za ALDE. Um. Děkuji, pane předsedo. Úvodem bych chtěl říci, že eh, v rámci ALDE jsme o tom hovořili. My se tedy eh, nevyjadřujeme pro ani proti té autorizaci, ale my si myslíme, že to rozhodnutí se musí zakládat na vědeckých eh, informacích a nemělo by se to eh, proměnit v nějakou politickou diskuzi, která se promění v sherry picking. Je samozřejmě důležité, abychom měli řádnou vědeckou analýzu, aby se zodpověděly tyto otázky. Já osobně bych chtěl říci, že e, to, že se týče glyfosátu, tak zákaz, tak to může mít e, samozřejmě velmi negativní účinky, co se týče agrárního odvětví, protože e, zemědělci vědí, že zde existují obavy u občanů Eh, proto je tady důležitá eh, integrovaná eh, zpráva škůdců. Samozřejmě to je velice důležité, tedy ten Integrated Pest Management. A to znamená, že některé pesticidy se použijí pouze v případě, že neexistuje lepší alternativa. Můžeme tady mít inovace třeba v případě pretizonu tedy pardon, třeba když můžeme používat eh, nějaké alternativy. A je důležité, abychom se na tyto alternativy podívali. Já si myslím, že eh, zemědělci potřebují nějaký eh, systém, aby mohli dobře chránit rozumně svoje rostliny, protože samozřejmě, když se zakáže glyfosát, tak o, toto, o, o ten ochranný systém přijdou a po, eh, potom se třeba použijí alternativní látky, které jsou ještě horší pro životní prostředí. Eh, třeba když se pálí eh, plevel, tak to je špatné pro životní prostředí, anebo se používají různé jedy, které jsou méně účinné a poškozují ekosystém. Potom si musíme uvědomit také socioekonomické dopady, protože co se stane, když zakážeme glyfosát, jaký to bude mít eh, dopad na státy, ehm, na ty třetí země, kde budou používat glyfosát a bude to eh, zase konkurenční nevýhoda pro naše zemědělce. Děkuji, pan Klíse. Eh, děkuji, pane předsedo. To je velmi komplikovaná, kontroverzní diskuze. Já bych chtěl říci, v čem jsme asi všichni zajedno. jedno a abychom eh, vyzdvihli to, že eh, Evropská komise navrhla, aby talovamín eh, byl mm, zakázán a aby se zrevidovaly ty aby se aby se uh, prověřily formulační přísady a já jsem se tenkrát obrátil na komisaře uh, Daliho a Potočníka a snažil jsem se je přesvědčit, že je potřeba tady něco učinit, ale já si myslím, že zde musíme pokročit uh, eh, ku předu. jak jsem řekl, je to velmi komplikované. někteří v komisi e, nabili toho dojmu, že Eh, ta otázka ohledně glyfosátu je úplně jasná a že se může eh, bez rozpaku třeba pít voda, ve kterém je glyfosát. Ne, je to problematická látka a musíme si rozmyslet, co s tím eh, budeme činit. Musíme si rozmyslet zákaz, potom otázku facing out, aby to nevedlo k tomu, že potom že samozřejmě nemůžou všichni přejít na biologické zemědělství. Na biologické zemědělství. Máme tady málo informací a potom, o čem hovořili eh, kolegové, v případě eh, dovozu tady nedosáhneme eh, samozřejmě lepší situace, pokud nezoledníme otázku konkurence až budeme hlasovat ano či ne ohledně tohoto usnesení, tak já doufám, že až budeme na plénu, takže uh, budeme také moci hovořit o možných kompromisech. Hm, já si myslím, že si musíme rozmyslet, jestli těch 15 let je opravdu správných, nebo zali by to nemělo být kratší. A potom bychom si uh, měli ujasnit, jak to vypadá s těmi uh, formulačními přísadami a jak to vypadá s oblastmi působnosti takovýchto kompromisů, či to omezit eh, na Evropu, nebo jak to vypadá s tou lhůtou 15 let. Musíme se tedy jasně zaměřit na to, eh, abychom prostě obstáli, pokud je tady o tuto tak komplikovanou otázku. Děkuji, pan Grota. Eh, děkuji. Tady, co se týče těch věcí, co máme na stole, jestli se máme zdržet, či ano, ne, eh, to je něco, co je opravdu velmi oblíbené eh, na radě, kdy se prostě někdo zdrží. A potom tady máme eh, určité stanovisko, kdy členské státy jsou svým způsobem vyloučeny při hlasování a záleží to na těch určitých zvyklostech, což je u mě. Eh, třeba v Německu, takže tady to je ta otázka těch dvou eh, ministerstev a nakonec nemáme žádný názor. A potom to nakonec bude ne. Je to tedy opravdu velmi komplikované. Musím říct si, že co se týče nehledě na odbornou stránku věci, tak komise a eh, EFSA se k tomu stanovila tak, že si musíme uvědomit, že se nacházíme ve velmi obtížné situaci v Evropě myslím, že to, co se tady argumentuje, že máme eh, studie ze strany EFSI a eh, potom, co se týče eh, konečných výrob, konečného výrobku glyfosát, což není na zřetel. Já mám trošku ten pocit, že komise si řekla, v parlamentu to projde, nebude s tím žádný problém, a tak to prosadíme. Tento parlament má za úkol provádět kontrolu. A jestliže tady jsou tak závažné argumenty, e, třeba když se tady hovoří o tom německém e, pivu, a tak eh, já si myslím, že možná to trochu uh, přehnané, protože určitě stopy všeho najdeme uh, všude. To se týká uh, třeba i masa a někdo uh, řekne, dobře, já se to radši zdržím. Já si myslím, že je důležité, aby komise v tomto případě i EFSI si stanovila, že musíme mít jasné procedury, protože jinak poškodí instituce i agenturu, jako je EFSA. Eh, musíme tedy eh, pracovat jiným způsobem. Potom tady se hovořilo o, jak to bude s hlasováním, politická stránka, a třeba v případě procitálu, tak eh, samozřejmě tady existuje tento požadavek a hlasovat ano. Pan Faria. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji vám za slovo. Potřebujeme mít eh, seriózní diskuzi ohledně otázky, které musíme přistupovat objektivně. Ale tak to neděláme, protože to téma je velmi polemické. Vidíme, že eh, vědci mají rozdílné názory. A to tež se děje v členských státech. Agentura se zabývá glyfosátem, ale potom zase e, potom se na to e, druhá strana dívá prostřednictvím informačních přísad, protože EFSA stanovila, že to není karcinogenní a Světová e, zdravotnická organizace řekla, že ano, že to je karcinogenní, proto jsou ty výsledky tak odlišné. Světová zdravnická organizace vypracovává širší analýzu a dospěla k tomuto závěru, že se jedná o karcinogenní látku. Takže co tedy? Nakonec my jsme politici, my nejsme vědci. Ale nezapomeňme na to, že musíme vždy hájit veřejné zdraví. A nejedná se o to tady něco zakazovat, ale Máme tady tu zásadu předběžné opatrnosti, kterou musíme uplatňovat. Máme to tedy autorizovat? Budeme autorizování budeme autorizovat obchod s touto látkou, potřebujeme konkrétnější údaje, protože na základě těch údajů, co máme, tak to je velmi matoucí. A jsme více zmateni než v minulosti. A různé vědecké komunity nám eh, předložily svoje výsledky a ty výsledky se velmi liší. Eh, potřebujeme posouzení dopadu, které bude velmi široké, než eh, obnovíme autorizaci. Tady se jedná o 15-leté prodloužení látky, která může být škodlivá pro veřejné zdraví. O to tady jde. A jak už jsem řekl, nesmíme nikdy ztratit ze zřetele veřejné zdraví. A potřebujeme hloubkovější analýzu a mít nějaké definitivní závěry. A tyto informace nemáme. Já, pane předsedo, zatím nemohu eh, říci, že souhlasím s obchodováním a s prodloužením na 15 let. Já bych chtěl eh, poděkovat eh, členským eh, státům, kteří s tímto toto zastavili, protože to, co navrhuje komise, že by se vůbec neomezilo používání a tady tato lhuta 15 let, a tady se jedná o to, že už dva roky kriticky se k tomuto vyjadřujeme a že toto v rámci AIR musí být vnímáno velmi seriózně. A že by se eh, vůbec neomezovalo to používání, co to znamená, že jakýkoliv eh, farmář eh, by mohl post, vlastně postříkat svoje obilí. A co to znamená? Že by to potom zvířata mohla jíst a potom samozřejmě se to dostane do pekárny. Že to všechno se dostane třeba i do slámy. Takže samozřejmě každý eh, to může pochopit, že eh, někdo eh, potom třeba to může koupit někde a může to použít na své zahradě. A musíme si uvědomit, co všechno se tím autorizuje. Protože tady se hovoří o 15 letech a ta otázka je tedy zcela otevřená. Proto eh, bych chtěl eh, poděkovat těm, kteří toto řízení pozastavili. Musím říci, že jsme, si, eh, že jsme dostali tolik reakcí od občanů, že se tím musíme zabývat a že to činí takové pochybnosti u občanů. A to je práce dobrých poslanců. Samozřejmě tady se hovoří o tom, že máme mnoho studií ohledně biodiverzity, a tady se jedná o tom, že na 40% plochy by se použil uh, glyfosát a že v tomto případě bychom uh, do, uh, měli obrovskou ztrátu biodiverzity. Takže kdyby se uh, toto používalo celé neohraničeně, tak bych chtěl říci těm, že neexistují žádné alternativy. Já si myslím, že to není beznadějné, protože Mm, máme tady eh, ekologické zemědělství a tam se glyfosáty nepoužívají. Musíme si uvědomit, že eh, tady máme lhutu eh, deseti let a to, že se ukazuje, že třeba i pro zemědělce je to levnější, takže tady je to vlastně otázka ekonomická. Já si myslím, že je to zcela uh, Eh, nesmyslné. Musíme si uvědomit, že to, co je eh, levné eh, pro zemědělce, když používá takovou tu chemii, tak to nesouvisí vůbec s tím, že by to bylo zcela nezbytné pro zemědělce. Ne, je to otázka čistě ekonomická. Protože já si myslím, že když zemědělec neví, co jiného používat, no tak to znamená, že neumí svoji profesi. Existují třeba mechanické alternativy. Proto jsem eh, přesvědčen, že nebudeme-li moci zabránit té autorizaci, eh, tak eh, se to musí velmi přísně omezit. A k tomu není žádná diskuze, že bychom to neměli omezit. Musíme říci v případě autorizace, tento netranspa- toto netransparentní řízení by mělo patřit minulosti protože ty, ty studie jak jsou eh, veřejné, eh, to, co eh, prezentuje EFSA, není veřejné a to nemůže takto trvat. Děkuji, nyní má slovo pan Parňo, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi pár slov k tomuto tématu. Já myslím, že je důležité připomenout tady ve výboru pro životní prostředí, že jsme my poprvé vyhráli nad Monsantem, které nás svým herbicidem, Roundupem nebo glyfosátem tráví už 30 let. A je potřeba poukázat prstem na ten podnik, na Monsanto. Je to totiž podnik, který už celá léta tady a jinde ve světě tvrdě lobuje a to s jedním jediným cílem. Vydělat peníze. Nesmíme zapomínat na to, že útok na glyfosát a útok na Roundup je útok na samotné kořeny existence Monsanta. Protože, jak víte, Monsanto 40% svých tržeb získává právě z Roundupu. A u takovéto agendy je potřeba postupovat ne politicky, Není potřeba se odvolávat pouze na morálku. Musíme si uvědomit, že tady máme co dočinění s hospodářskými a finančními zájmy Monsanta. Kolegyně a kolegové vystupovali velmi obšírně k rizikům, kterým se vystavujeme. 650 milionů tun glyfosátu zaplavuje svět. Já vím, že tady máme různé a, lékař, eh, zdravo, zdravotní problémy, kterou, které z toho vznikají. I pan, doktor, pan profesor Líze o tom hovořil ve své studii. A Světová zdravotnická organizace říkala, že je to pravděpodobně karcinogenní látka. Na druhou stranu ale Evropská komise nám prostřednictvím EFSA říká, že tomu tak není. A říká, my jsme si udělali studii, pochopitelně tady se vycházelo v té studii zase ze studií, které buď to byly sponzorované nebo minimálně redigované agrochemickým průmyslem. Máme tam 73 národních odborníků, ale nikdo nám neřekne, kdo to je. Jejich totožnost je neznámá. Jestli jsou napojeni na tento průmysl, vůbec není jasné. Minimálně to nemůžeme vyloučit. Prostě toto tady teď řešíme. Myslím si, že tady je potřeba zhostit se svého politického úkolu a nestydět se za to, že to prostě tvrdě odsoudíme. Vždyť to může mít, vždyť to může mít obrovské zdravotní důsledky pro Evropany a Evropanky. Takže ještě jednou jsem chtěl mnohokrát poděkovat kolegům a kolegyním, kteří se snažili naplnit tento cíl a já s tím určitě souhlasím. Děkuji, pan Des má slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Děkuji, pane eh, předsedo. Já jsem sledoval tuto diskuzi. Eh, já eh, pracuji v tomto odvětví a já jsem sám používal jako zemědělec glyfosát, tedy Roundup, ale pravděpodobně ho nebudu používat během příštích 20 let. Ale já to úplně nemůžu pochopit. Já nemám žádný, žádnou vazbu na Monsanto a 40 let se o glyfosátu nehovořilo, že by to bylo jedovaté. Proč se to najednou objevilo? Já eh, v minulosti eh, jsem to zažil, třeba atracín, 30 let se používal, žádná diskuze a najednou eh, se zatracoval atracin. A začalo to, když vypršel patente dotčené firmy. A taky se jedná otázka ceny, kolik to stálo Marek. Eh, takže můžete mi eh, eh, říci, jak to vypadá s vypršením patentu pro Monsanto, protože si potom tady bude další dražší výrobek. Co se týče EFSA, to nemůžu posoudit, ale v Německu máme ústav spolkový pro posouzení rizika. Mm, prezident Hensel o tom hovořil obrátil se na zemědělce, takže glyfosát eh, je stejně škodlivý jako ta kuchyňská sůl. A jedná se o stejné dávky, takže když tedy eh, bychom tedy museli zakázat i tu kuchyňskou sůl, když zakážeme eh, glyfosát. Protože uvědomte si, Uvědomte si, že v roce 1900 eh, očekávaná délka života byla 38 let a nepoužívaly se žádné pesticidy. A potom eh, si uvědomte, že eh, vlastně se musí mm, zvýšit odchod do penze, protože se zvyšuje očekávaná délka života. Samozřejmě tak toto s tím souvisí. Potom, co se týče té hraniční hodnoty u piva, tak já jsem z Bavorska Samozřejmě to souvisí s hlasováním se ve spolkovém sněmu, ale neexistují k tomu takové texty, protože eh, prezident Hensel eh, z tohoto ústavu pro eh, posouzení rizika řekl, že ta nebezpečná dávka by byla v případě tisíce litrů piva. A tak samozřejmě Eh, takže ten eh, předseda Hensl řekl, když se ho eh, zeptali, že také je v moči glyfosát, tak on řekl, tak v případě, že by to tam nebylo, tak to by bylo špatné samozřejmě, takže tady to je... Já jsem z praxe a některé věci prostě nechápu. Protože když se to Tady se hovoří o těch deseti letech. Já bych chtěl uh, vědět tedy, jak to vypadá s jinými uh, jedovatými látkami. Já bych se chtěl zeptat komise, zdali, jestli existují také, jestli existuje nebezpečí také v případě sulfátu. Takže já bych uh, samozřejmě tady máme otázku mm, eh, toho, že k tomu eh, k tomuto, k toto přinesly nevládní organizace. Já si myslím, že zde musíme zastupovat svůj vlastní názor. Eh, děkuji, pane předsedo. Zde už bylo řečeno mnohé já budu hlasovat zítra pro toto usnesení, protože si myslím, že my jsme povinováni zásadě předběžné opatrnosti. Existují tady pochybnosti, ano, tyto pochybnosti tady byly vyjádřeny, e, proto e, si musíme podívat na otázku, že tyto pochybnosti eh, musíme vzít eh, eh, vážně. Tady se jedná o Monsanto a nejenom o glyfosát, ale také o odolnost mm, vůči těmto přípravkům, protože tady máme také otázku biodiverzity, která je tímto ohrožena. Jedna věc, o té se tady nehovořilo, nebo pouze velmi krátce, nepřímo Eh, samozřejmě v Evropě v rámci eh, naší eh, produkce, kdy dovážíme krmiva z třetích zemí a musíme si uvědomit, že na polích Eh, v těchto eh, zemích je glyfosát a že toto je škodlivé. A zde si myslím, že toto bychom měli posoudit a proto si myslím, že bychom se ještě měli zamyslet na tuto lhouty a podívat se, protože samozřejmě nám nemůže být jedno, že Brazílie či Argentina eh, budou dělat něco, co my v Evropě dělat nebudeme. Thank you very much. Now miss... Děkuji, nyní má slovo paní Šerie Pírik, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. K tomuto probíhá eh, diskuse i v Nizozemsku. Probíhá diskuse k vědeckým faktům. Náš ministr řekl, že té diskuse možná bylo až příliš mnoho. Že tento produkt, já si myslím, že tento produkt je důležitý eh, v zahradnictví a v zemědělství. Zemědělci ho používali mnoho, eh, respektive to, to řekl náš ministr, pardon, že se používá roky v zemědělství a zdá se, že nikomu neškodil. Ano, potřebujeme sice jídlo, ale potřebujeme také zdravé jídlo. My jsme o tom hovořili ve výboru a Evropská komise nám řekla, že prostě to musíme všechno zvážit, ale že zase na druhou stranu bychom měli věřit EFSE, eh, kterou Evropská, která má jaksi podporovat Evropskou komisi a že následně Evropská komise by, měla nás, by se měla držet jejich doporučení. Já si myslím, že je potřeba se zabývat tady opravdu vědou, vědeckými údaji, ale čího názoru se držet? Náš komisař mě minulý týden přesvědčil. 15 let to je ale určitě dlouho, na druhou stranu. Nevíme, co se stane za 15 let, to je prostě moc. A také údaje musí být zveřejněny, s tím tedy souhlasím. Eh, eh, děkuji, kolegové. Tady se uh, hovoří o tom, že bychom uh, tedy měli vyjádřit námitku uh, vůči dalšímu uh, prodloužení autorizace. Uh, tady tato aktivní látka je posuzována z různých stran a to už samo o sobě je důvodem pro to, abychom si na to vyčlenili čas abychom se rozhodli. Máme tady Světovou zdravnickou organizaci, máme tady EFSU, organizace k tomu přistupují mm, odlišně mají různé názory a jestliže tady neexistuje jednotnost v případě tolika expertů, eh, tak bychom měli vynaložit čas na to, abychom rozstýlili svoje pochybnosti a abychom se podrobně zaměřili na tuto aktivní látku. Eh, proto já podporuji, že tato námitka byla vyjádřena. Nemyslím si, že je správné, abychom prodloužili autorizaci látky ještě dalších 15 let, když tady existují takové pochybnosti. Děkuji. Já jsem također zabrinuta kao mnoho. Dobrý den, i já stejně jako kolegové kteří již přede mnou hovořili, mám eh, velké obavy vzhledem k tomu, že eh, vím, že existují epidemiologické studie z roku 2014 u pracovníků, kteří, eh, kteří vlastně používají tyto herbicidy a ukázala se u nich větší eh, pravděpodobnost krákoviny lymfatických uzlin a mají vyšší tento výzkum. Je to tři tisíce různých prací, které detailně vlastně eh, porovná, nebo které byly detailně porovnávány, eh, pokud jde o eh, toto, tento výzkum. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny z roku 2000 15 řekla, že glyfosáty jsou pravděpodobně karcinogenní a také Kalifornský ústav eh, vydal zprávu, která se týká <coughs> umístění glyfosátu na seznam látek, které souvisí s rakovinou, to znamená, je třeba k tomuto tématu přistupovat s velkou opatrností. E, vědci se opírají o vědecké poznatky a zjišťují, jakým způsobem působí tata, e, tato látka na, e, na životní prostředí i na zdraví a musí se postupovat s eh, předběžnou opatrností a myslím prodloužení na 15 let je skutečně v rozporu s argumenty, které přednesli i kolegové i já. Pokud jde o metabolické cesty různých toxických látek, nemáme velmi e, úplné informace a e, nevíme, jakým způsobem se, e, jakým způsobem se organismus vyrovnává se škod, s působením těchto látek a přesto můžeme určité onemocnění navázat na tyto látky a je třeba každou takovou informaci brát velmi pozorně. Je to také velmi navázáno na používání GMO. Jsou určité, určitá GMO, které mají proteiny, které z, zvyšují toleranci na herbicidy, které obsahují glyfosát. A to je právě hlavní důvod, proč bychom uh, Eh, eh, měli eh, vnímat nez, mm, škodlivost pro zdraví, protože to souvisí s aplikací tohoto herbicidu. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo pan Brand, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já jsem si tady psal poznámky. 16.45 21. března 2015. 16 jsem slyšel, ten nejhloupější argument od pana Desa. Žijeme déle, tedy glyfosát není problém. Takže obezita asi taky není problém, když žijeme dlouhé. Déle. Rakovina taky není problém. Žijeme déle. Asi žádná nemoc není problém, když už všichni žijeme déle. Já si myslím, že bychom okamžitě měli začít řešit, co to mají ve vodě v Bavorsku, protože se mi zdá, že tam asi bude něco nebezpečného. Jenom jsem chtěl říci, že podporuji tento návrh. Velmi mě leží na srdci informace týkající se reziduí ve vodě, v půdě, v lidském těle, v moči, v mateřském léce, z toho jde strach pokud to je tedy pravda. A vím, že tady ještě existují určité otazníky a právě vzhledem k tomu je potřeba přistupovat k tomu předběžně opatrně. Dostupnost vědeckých údajů je velmi důležitá. Pokud máme důkazy, které nebyly předloženy, tak to není v pořádku. Rezistence na glyfosát mezi plevelem, je problém a možná o také ukazuje na to, že už prostě eh, glyfosátu odzvonilo. Děkuji. Nyní Evropská komise. Paní Judike je tady a předpokládám, že budete muset odpovědět na opravdu hodně otázek. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, a děkuji vám za příležitost zodpovědět tyto otázky které předložil tento výbor a pokusím se také vysvětlit řadu bodů, které zde byly rozporovány. Evropská komise také uznává, že glyfosát je problém, vidíme to z veřejné diskuse a snažíme se pokusit celý proces co nejlépe vysvětlit. Ráda bych především připomněla, že Evropská komise vystupuje především v rámci nařízení 1107 2009 Evropského parlamentu a rady, podle kterého Evropská komise musí dodržovat určitá pravidla stanovená v tomto nařízení. A toto nařízení nastavuje rámec pro naši činnost, stanovuje postupy, kterých se musíme držet při tomto znovu povolení u takovýchto látek. A na základě ustanovení tohoto právního nástroje máme nastaven evropský regulační rámec, který je transparentní a solidní a také jasně stanovuje, které aktéry je potřeba v tomto procesu zohlednit. Rád bych připomenula regulační proces, který má čtyři základní kroky. Z toho také vyplyne, kdo je také eh, relevantním aktérem v každé fázi. Za prvé tedy hodnocení aktivní látky členským státem zpravodajem. O tom už se dnes hovořilo, v tomto případě to bylo Německo. Po této fázi máme vzájemné hodnocení EFSA a všech členských států do toho zapojených a následně EFSA přijme stanovisko. Je to vzájemně hodnocený proces typu peer review, který vedl k dohodě 27 z 28 členských států, tedy jejich orgány se na tom široce shodly. Jedná se tedy o vzájemně recenzovaný proces, který vychází ze studií, ale také z volně dostupné literatury a bere v úvahu připomínky odborníků všech členských států, EFSI a výsledky veřejné konzultace plus ještě hodnocení z pravodajského členského státu. Je to tedy poměrně široký a komplexní proces. Pak to jde tedy toto stanovisko EFSA jde do Evropské komise, která si prostuduje hodnocení rizika a následně připraví návrh rozhodnutí, buď to schválení anebo neschválení. V tomto případě Evropská komise předložila návrh na obnovení povolení této látky. Dále se tento návrh diskutuje s odborníky členských států, kteří mohou hlasovat. A tady musím říci, že se nehlasovalo, v rámci rozhodování se diskutovalo s členskými státy a tento návrh může obsahovat také doporučení členským státům anebo omezení užití. A potom následuje čtvrtá fáze, ve které členské státy opět sehrávají svou roli, jelikož musí vyhodnotit formulaci produktu, který se prodává na jejich území. A v rozhodnutí o povolení členské státy mohou definovat podmínky pro použití tohoto výrobku, o tom se dnes tedy hovořilo, některá tato použití mohou být omezena členskými státy. Také se mohou rozhodovat o, koformulantech, o formulačních přísadách a takže tady je vlastně také oblast, kterou mají na zodpovědnosti i členské státy. I ve smyslu toho, jaké produkty z této látky budou nakonec povoleny. Hlavní aktéři jsou tedy členské státy, odborníci členských států, EFSA a Evropská komise. A tento proces je zakotven v právní úpravě. Co se týče glyfosátu, tak tento proces začal v roce 2012. V listopadu 2015 byly vydány závěry EFSI a podle mého z toho vychází, že tento proces probíhal důkladně tomto kontextu bych se ráda ještě vyjádřila k několika bodům v rámci této rozpravy, včetně kontroverzního hodnocení Ajaku, které bylo zveřejněno v březnu roku 2015. Já vím, že probíhala diskuse s Ajakem a s EFSou a s její výkonným ředitelem tady v tomto výboru. Když bylo zveřejněno hodnocení Ajaku, tak Evropská komise okamžitě rozšířila mandát EFSE v březnu roku 2015 s cílem zajistit, aby EFSA se podívala i na informace, které podložily klasifikaci Ajaku a požádala EFSU, aby toto hodnocení zahrnula do svých závěrů. EFSA nedospěla ke, spě- ke stejnému závěru jako AJAK při tomto svém hodnocení. A v tuto chvíli je také potřeba říci, že Evropská komise plně důvěřuje v tento, tomuto procesu EFSA a jejich vědecké práci. Věříme také širšímu procesu, do kterého jsou zapojeny členské státy a hovo- také věříme otevřené vzájemné recenzi. Ráda bych informovala tento výbor také o tom, že na základě jiného procesu bylo předloženo ECA, tedy Evropské agentuře pro chemické látky, a byla předložena žádost o přeskumu klasifikace glyfosátu v širším slova smyslu. A do tohoto přeskumu se také vejde otázka, jestli glyfosát má být považován za karcinogen. Tento proces v ECHA má být také velmi důkladný, ale nějakou dobu bude trvat, takže výsledky můžeme očekávat, eh, předpokládám, na konci roku 2017 nebo na začátku roku 2018. Čekáme na výsledky probíhajícího procesu a v mezičase Evropská komise se jasně zavázala k tomu, že pakliže proces ECHY povede ke změně v klasifikaci týkající se tohoto povolení, tak znovu zreviduje své rozhodnutí. Ale chci říci, že na základě podkladu předaného ECHA zatím nejsou žádné známky karcinogenního působení glyfosátu v této, v této chvíli. Tedy. Co se týče hodně diskutovaných koformulantů, tak tady bych ráda řekla, že členské státy již mohou v tuto chvíli jednat, co se týče nepřijatelných koformulantů. Některé členské státy již sestavily seznam takovýchto nepřijatelných koformulantů. Evropská komise na základě připomínek EFSI týkající se jednoho koformulantu, konkrétně ta, eh, talovaminu, tak Evropská komise navrhuje zákaz této, tohoto koformulantu. Evropská komise také spolupracuje s odborníky členských států a s EFSA a pracuje na kritériích, které by mohla pomoci identifikovat víceré nepřijatelné koformulanty. Práce probíhá a stálemu výboru doufáme, že předložíme výsledky ve třetím čtvrtletí roku 2016. Co se týče koformulantů a glyfosátů, tak návrh Evropské komise se zabývá konkrétně dalovaminem a je to tedy téma, na kterém už pracujeme. Co se týče transparentnosti, to se také často objevovalo v této rozpravě. Proces, především ta část, které, která je předmětem vzájemné recenze, je transparentní. A legislativa navíc jasně stanovuje, které aspekty a které části vědeckých studií musí být zveřejněny. Je potřeba připomenout, že jak EFSA, tak Evropská komise musí dodržovat legislativní ustanovení, která jsou vyvážená a vyplývají z vyváženého kompromisu spolu zákonodárců dosaženého v roce 2009, pokud se dobře vzpomínám. Takže pár informací, eh, tedy některé informace musí být zveřejňovány a jsou zveřejňovány, jiné jsou považovány za důvěrné a zveřejňovány nejsou. Nicméně zhrnutí tohoto stanoviska je dostatečně podrobné na to, aby se dalo nezávisle vyhodnotit, což se také prokázalo během poslední akce, eh, kterou zorganizoval pan poslanec Poc. My víme o žádosti dostat se k nespracovaným údajům a pan komisař sám slíbil, že v tomto případě se obrátí na průmyslové odvětví a požádá je, aby vzhledem k tomu, že se jedná o oblast veřejného zájmu, sami zveřejnili tyto údaje, eh, tyto studie týkající se této látky. Někteří poslanci a poslankyně zmiňovali otázku reziduí glyfosátu. FVO nemá v popisu práce kontrolu reziduí, jelikož to je součástí odpovědnosti a kompetencí členských států. Komplexní program sled- sledování reziduí, kompiluje za celou Evropskou unii EFSA a zveřejňuje je. Co se týče glyfosátu, tak takovýto komplexní program existuje. V tuto chvíli bylo analyzováno více než 10 tisíc vzorků potravin a výsledky byly uklidňující. Z těchto 10 tisíc vzorků více než 93% nemělo žádné detekovatelné Eh, ne zbytkové množství. Pouze 6,3 těchto vzorků poukázalo detekovatelné vzorky, které ovšem byly v rámci MRL, tedy maximálních povolených množství. A pouze 0,7 těchto vzorků překročilo ty legální limity. A i tady to, když se překročí limit, tak to ještě nutně neznamená zdravotní riziko, protože tyto limity jsou velmi přísné a přísnější, než by bylo strikto sensum nutné pro ochranu spotřebitelů. Takže jenom tak malé procento se nevešlo do těchto legálních limitů. Také se hovořilo o nechemických alternativách a integrované boji proti škůdcům. To je oblast, které se Evropská komise velmi věnuje. Věnujeme prostředky, čas a peníze prostřednictvím rámcových programů do tohoto výzkumu. Takže chci jenom zhrnout, že v oblasti inovace a výzkumu u a, rostlinu lékařského boje proti škodlivcům, škodlivým organismům, tak tam bylo věnováno více než 100 milionů v rámcovém programu 7 a, a navíc to má ještě podporu v rámci horizontu 2020. Takže v této oblasti probíhá hodně práce a hodně prostředků se věnuje do výzkumu. Teď k žádosti předložit nový návrh rozhodnutí. Jak už jsem říkala, rozhodovací proces stále probíhá Evropská komise předložila stálemu výboru návrh, ten byl diskutován, ale nehlasován. Tato diskuse bude pokračovat na základě stávajícího návrhu. Nicméně Evropská komise požádala členské státy, aby vyjádřili jasněji své postoje a případně nám předložit veškeré změny, které jsou podle nich potřebné, aby mohly tento návrh podpořit, aby mohli podpořit obnovení tohoto povolení pro glyfosát. Evropská komise také jasně řekla, že jí jde o širokou podporu členských států v této otázce A tento návrh bude diskutován i na, jak bylo řečeno, jednom z nadcházejících stálých výborů. Hodně se odkazovalo k principu předběžné opatrnosti. Jak jsem říkala, stojí za námi řádný proces. Evropská komise věří jeho aktérům členské státy, příslušné orgány, orgány pro hodnocení rizika. Těm věříme, také věříme EFSE, věříme celému procesu. Máme tedy za to, že hodnocení rizika glyfosátu a případné obnovení povolení pro glyfosát je proces, který probíhal velmi řádně a že není potřeba přijímat další opatření pro řízení rizika. V návrhu Evropská komise přislibuje, že dojde k přeskumu tohoto rozhodnutí, pokud v ECHA, která se bude mimo jiné zabývat karcinogenním působením glyfosátu, povede k jakýmkoliv důkazům, že existuje riziko karcinogenity. Evropská komise tedy učinila závazek, že v takovémto případě přeskoumá povolení glyfosátu a pokud se objeví jakékoliv přesvědčivé důkazy, které by spochybnily obnovení tohoto povolení, tak Evropská komise kdykoliv může spustit přeskum. Ať už to znovu, povol, to znovu povolení bude na 15 let nebo na kratší lhůtu. Takže mám za to, že se mě podařilo zodpovědět na řadu vašich otázek a závěrem bych jenom odkázala na důvěru v evropské instituce a důvěru v proces, který byl nastaven. Evropská komise samozřejmě souhlasí s tím, že je potřeba, aby uh, panovala důvěra v evropské instituce a má za to, že pokud se budeme držet ustanovení společně schváleného právního rámce, tak tím činíme krok správným krokem, správným směrem k obnovení nebo zachování důvěry. Čili držíme se stanoveného postupu, Existují orgány, které podle evropského práva mají v této oblasti kompetence, toho se držíme. Věříme nezávislému vědeckému hodnocení EFSA, ale také kompetencím příslušných orgánů v jednotlivých členských státech. Máme tedy za to, že existuje dost důvodů pro tuto důvěru důvěra v EFSO, nespochybňovaná důvěra, je jaksi uhelným kamenem tohoto systému. To je z mé strany vše. Děkuji vám za pozornost. I já děkuji. A protože již nemáme tolik času, nebudu reagovat na všechno, budu reagovat uh, Eh, na to, co řekl pouze pan Des, protože to jde příliš daleko eh, tento návrh není z rukou nějakých neziskových nevládních organizací, je to ode mne a od 30 kolegů. Já doufám, že pan Des, který tady již není, že mu to někdo za EPP vyřídí. Eh, a nyní přecházíme k dalšímu bodu a to je eh, návrh stanoviska, který se týká eh, provádění eh, úmluvy, pokud jde o práva osob s postiženími, zejména s ohledem na závěrečné připomínky výboru OSN pro úmluvy o právech osob se zdravotním postižením. A já dávám slovo paní zpravodajce Nese Childers. děkuji kolegové a děkuji za slovo. Já bych ráda poděkovala koordinátorům za rozhodnutí e, e, podpořit e, výbor pro zaměstnanost a sociální věci a za všem sekretariátům, kteří se tomu věnovali. Jak víte, my jsme jako EU přistoupili k této úmluvě v roce 2010 a s tím, že toto je mezinárodní, první mezinárodní úmluva o lidských právech, kterou EU plně ratifikovala pokud jde o důstojnost našich občanů, eh, z toho plyne jejich právo na rovné zacházení a rovná práva. A to se nachází v celé řadě instrumentů, včetně té úmluvy, o které hovoříme. V praxi však osoby, sp- omlouvám se, prosím kolegové, abyste se stišili, pokud chcete hovořit, prosím opuste místnost, máme před sebou další zprávu a program. V praxi praxi tedy eh, osoby s postiženími, kterých je eh, mnoho milionů evropských občanů, jsou vystaveni různým překážkám a nemohou se těšit svým právům. Všechny strany úmluvy, eh, mm, tak jak to chtěli, byla, byla v roce 2014 připravena zpráva, a, mm, kterou připravil výbor pro tyto osoby. Nad, potom následovaly závěrečné závěrečné připomínky tohoto výboru k zprávě OSN a na to eh, máme po tomto létě jako EU reagovat. Tato oficiální odpověď v souvislosti s tím připravuje výbor pro zaměstnanost tuto odpověď a zprávu a e, z naší strany bychom měli též reagovat, zejména pokud jde o přístup a e, k zdravotní péči osob s postiženími. Postižení jsou navázána na nedostatečnou zdravotní péči a zdravotní problémy a to může být e, ta, tato Eh, tyto zdravotní problémy by neměly být zhoršovány nedostatečnou péčí, která plyne z nějakých společenských rozhodnotí. Eh, z toho potom eh, vyplývají různé formy exkluze těchto osob, pokud mají různé potíže a různá postižení ve svém životě. A ženy s postiženími se často setkávají s dalšími zdravotními zdravotními problémy a e, to i duševní poruchy, které jsou častější u žen a častější u migrantek. Je třeba se zamýšlet nad tím, že tady je rozdíl mezi tím, co teoreticky říkáme a jak potom e, vidíme, že skutečně se těmto osobám nedostává Eh, nedostává dostatečné péče. Tento, tato diskrepance a nedostatečná kvalita zdravotní péče, když ji po, eh, porovnáme s běžnou po, populací, to ukazuje, že je třeba mít příslušně vyškolené zdravotní pracovníky pro tyto osoby. Eh, jde o specifické potřeby a souvisí s tím i další sociální aspekty. Eh, někdy se mohou tyto sociální odsudky stát eh, skutečně eh, pro tyto osoby velmi stresující. informované rozhodnutí je rozhodnutí, které má každý právo učinit a postižení neznamená léčbu bez takového rozhodnutí. Uh, Eh, komise by se měla na tomuto věnovat, zejména pokud jde o zdravotní péči. Eh, ženy, které mají takové postižení, jsou většinou kráceny i na dalších právech, které plynou z vídeňské úmluvy a je souvisí s tím i sexuální zneužívání, sterilizace, potraty a to vše musí podléhat co informovanému souhlasu. Právo na sňatek a e, na reproduktivní zdravotní péči s tím souvisejí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 neplní se zde očekávání a práva, která jsou zaručena legislativou, zejména v oblasti přeshraničí. Eh, lidé o tom nejsou informováni ani o tom, že existují národní kontaktní eh, body a k tomu by měly být vydány informace na úrovni EU, které by zajistily to, že tyto osoby dostanou informace, kam se obrátit eh, aby nebyly tyto osoby diskriminovány, členské státy musí nést určité náklady, které souvisejí s těmito zranitelnými pacienty. Eh, mobilní a elektronické technologie, které umožní lepší péči a lepší eh, životní eh, pohodu, tyto, tyto věci by měly být dostupny všechny, všem a bez diskriminace. Je třeba se zaměřit na problémy, které mají tyto osoby a zejména děti Eh, ženy, migranti, eh, skupina LGBT a tak dále. Všichni eh, vnímáme takovouto zranitelnost a všichni chceme, aby naše práva byla chráněna v civilizované společnosti. Děkuji a těším se na reakce kolegů. Děkuji NESO a za EPP pan Andrej Kovačev. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, paní Childers, za vynikající práci. Eh, ten eh, text je vyvážený, eh, řeší hlavní důležité body a je dobrým základem pro diskusy některé věci, které v mé, podle mého názoru by mohlo, mohly být též zařazení. Měli bychom zdůraznit statistické údaje, to znamená, a co ukazují, že totiž tyto osoby mají stížený přístup ke zdravotní péči častěji než běžná populace to ukazuje přetrvávající nerovnosti v, této, v tomto přístupu a nemožnost či znemožnění těmto osobám žít nezávislý a rovnoprávný život. Měli bychom zdůraznit, že osoby s postižením mají nárok na rovný přístup ke zdravotní e, péči, včetně prevence a e, zdravotní osvěty strukturální fondy by měly být využity jednodušším eh, způsobem a doplněny ještě národními opatřeními jako jeden z nástrojů, který by zlepšil eh, životní situaci osob s postiženími. Tato opatření eh, leží často na členských státech a členské státy by měly přidělit takové finanční prostředky, aby se zlepšil přístup ke zdravotní péči eh, eh, pro osoby s postiženími. Evropská unie může podpořit členské státy, pokud jde o harmonizace definic, co to je čekací lhůta, jaké jsou standardy, jaké jsou standardy pro přístup eh, pro osoby s postiženími do zdravotnických zařízení ten, ta probíhající revize implementace směrnice o přeshraniční zdravotní péči, tato revize by se měla zaměřit i na to, zda osoby s postiženími mohou využít ta práva, která jsou zaručována touto směrnici stejným způsobem jako osoby bez postižení. Víme, že osoby s postiženími uh, uh, možná z toho plyne navýšené náklady, náklad, z jejich eh, potřeby eh, plynou zvýšené náklady a tudí někdy členské státy toto neproplácejí. Eh, organizace těchto osob nebyly dostatečně konzultovány, pokud jde o ten proces revizi, revize a o přípravy v, té, v souvislosti s přípravou zprávy o pokroku a to by se v budoucnosti mělo změnit. Děkuji za, pozorn, děkuji za pozornost, děkuji. Uh, vzhledem k tomu, jak se eh, eh, Julie říkala, že jsem hysterický, přesto jí dávám eh, slovo. Prosím. Paní Gerlin, děkuji. Já budu tedy umírněná ve svém projevu já jako, jako EPP ne, nemáme zde příliš mnoho, co bychom chtěli přičinit. Děkujeme za tuto zprávu. E, rovnoměrně se dotýká všech oblastí a my se budeme zmiňovat pouze o jedné věci a to je proces, postup, e, jednak postup, pokud jde o přístup informovanému souhlasu a tady bychom chtěli ještě rozpracovat otázku právě přístup k, té, tomu, k celému tomu procesu získání informovaného souhlasu a to tež uh, eh, i pokud jde o přeshraniční práci, tady, eh, péči, tady nejde jenom o to, že zaručíme to stejné právo, jde o to, aby existoval postup, který jim přístup k těmto věcem umožní. Děkuji Jose Siofaria za ALDE. Eh, Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěl pogratulovat eh, paní eh, navrhovatelce za toto stanovisko, eh, protože cílem je hájit práva osob se zdravotním postižením a také identifikovat oblasti, kde je potřeba uskutečnit úpravy tak, aby mohly tyto osoby uplatňovat svoje práva a aby byly eh, více chráněny. Ratifikace této úmluvy ze strany Evropské unie musí být považováno za věc velmi pozitivní, Eh, protože tímto se posiluje eh, závazek EU, pokud jde o chartu OSN, článek 2826, kde je zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením a cílem je, aby byly eh, plnou součástí společnosti. Proto já bych chtěl gratulovat paní navrhovatelce za tento návrh textu. Od v období 2014 až 2020 bychom se měli eh, zamyslet nad opatřeními, jejichž eh, cílem je mít eh, dostatečná práva osob se zdravotním postižením a splnit cíle této umluvy. Důležité, abychom sorganizovali konzultaci s osobami se zdravotním postižením. Náš návrh by měl zohlednit podporu těm strukturám, které umožní plné zapojení dětí a mladých se zdravotním postižením vždy s ohledem na jejich specifičnost a podpořit začlenění. Zároveň musíme podpořit mechanismy podpůrné pro začlenění do rodiny a do komunity a vymezit jejich institucionalizaci. Zároveň musíme Eh, zlepšit vnímání, které má eh, společnost ohledně osob se zdravotním postižením, především pokud jde o děti a mladé lidi s psychosociálními eh, nedostatky. Je důležité ještě, abychom se zaměřili také na odborné vzdělávání, tak abychom mohli mít doprovodná opatření pro osoby se zdravotním postižením. Systém Eh, mobilního pokročilého lokalizátoru je velmi pozitivní a musí existovat přístupnost v celé Evropské unii a musí to být eh, dostupné pro všechny osoby s postižením. Zároveň musíme minimalizovat rizika s ohledem na specifickou situaci těchto osob, protože tyto osoby jsou také více vystaveny eh, nedobrovolným eh, zdravotním eh, zákrokům, jako jsou třeba potraty či sterilizace. Osoby se zdravotním postižením musí mít lepší přístup k zdravotnickým službám a musí být zohledněny ve vývoji výrobků, tak aby byly lépe zohledněny jejich potřeby. Eh, musíme eh, respektovat také ekonomickou logiku, nákladovou efektivitu, i když často nacházíme problémy, pokud je o aplikaci výrobků a služeb této oblasti. Já jsem ochoten spolupracovat se všemi kolegy na tomto spisu. Děkuji. Eh, vidím, že je to asi poprvé, že koordinátoři eh, čekají. Kateřině Konečné. Děkuji, já, protože už <clears throat> přesluhujeme čas, tak, eh, tak se pokusím to zkrátit. Kolegové toho řadu eh, řekli. Já si dovolím taktéž poděkovat paní navrhovatelce za návrh stanoviska, protože si myslím, že se podařilo napsat sociálně citlivou zprávu a doufám, že ty následné pozměňující návrhy a vyjednávání sociální stránku věci spíše vyzdvihnou a nikoli naopak. Dovolte mi se tedy po té, co tady vše už dnes zaznělo, věnovat eh, ještě jednomu bodu a to je bodu číslo čtyři. Já se domnívám, že náš výbor by, se měl co, by měl co nejvíc zdůrazňovat vztah mezi dostupností, kvalitou a cenovou náročností. Osoby se zdravotním postižením jsou již tak vystaveny značnému množství finančních nákladů Domnívám se proto, že poskytování zdravotní péče by mělo vzít tuto skutečnost do úvahy. Obecně jde jistě o to, že zdravotní péče by měla být bezplatná. U lidí se zdravotním postižením jsem poté zcela přesvědčena, že bezplatná zdravotní péče by měla být odrazem existenční situace, ve které se nacházejí. Systém zdravotní péče musí vycházet těmto lidem vstříc a dělat všechno proto, aby jim nekomplikoval již tak tíživou životní situaci musíme brát v úvahu jejich potřeby a možnosti a jsem ráda že na to návrh zprávy pamatoval. moc se těším kolegyně a kolegové na vypracování jednotlivých pozměňujících návrhů i na to že tato zpráva bude dobrým odrazovým můstkem pro to jak se k ní poté postaví celý parlament. Yes, as I don't see then uh, Ornano for Nevidím nikoho dalšího a dávám slovo dalšímu řečníkovi. Děkuji mnohokrát. Tento návrh stanoviska připomíná, že existuje propojení mezi a, zdravotním postižením a špatným zdravotním stavem. To má pocit, že je tautologie. Mohli bychom se tomu klidně vyhnout a říci jasně, o co jde, aby to bylo čitelné. Pokud osoby se zdravotním postižením mají opravdu problém s přístupem ke zdravotním péči, tak si myslím, že zase nemá cenu tam hovořit o překážkách. Mám pocit, že tady smyšujeme řadu věcí a mluvíme tady o diskriminaci základě genderu, sexuální orientace, identity a potom zároveň s duchovním zdravím. Já si myslím, že je potřeba tady učinit rozumné eh, zpřístupnění. Nemělo by to být nerozumné do té míry, že to bude za náklady, které budou likvidační. Už je potřeba také se podívat na sítě národních kontaktů, kontaktních bodů, které by mohly poskytnout veškeré informace všem, včetně lidí s postiženími. Těžko můžeme očekávat, že Evropská komise bude využívat potenciál telemedicíny a dá k dispozici eh, různé eh, aplikace pro zdravotnictví lidem s eh, postižením. Já si myslím, že by bylo spíše lepší podporovat, aby podporovali inovaci a ne se snažili ji provádět. Děkuji. A nyní má slovo Evropská komise. Nikdo? Jste přesto, tak prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Chtěli bychom vystoupit krátce a v krátkém vystoupení zopakovat, že Evropská komise se zavázala k provádění závěrečných eh, připomínek výboru OSN pro tuto úmluvu. Chtěli bychom poděkovat tomuto výboru za návrh stanoviska a za to, že poukázal na to, jak důležitý je rovný přístup ke zdravotním službám i pro osoby se zdravotním postižením v souladu s úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením. Děkuji vám. Děkuji vám. A nyní má slovo paní zpravodajka, pokud by chtěla něco dodat. Ano, děkuji mnohokrát za veškeré vaše připomínky, moc toho nebudu říkat, všechno, co jste říkali, bylo velmi užitečné a navíc nemáme moc času. Takže mnohokrát děkuji celému výboru. Ráda bych řekla, že jedna kolegyně tady hovořila o překážkách. Já si myslím, že ty překážky nejsou za, zamýšlené v tom smyslu, tedy, že by jaksi někdo chtěl někomu v něčem bránit. Jsou to prostě překážky, které vznikají různými způsoby a to je potřeba řešit. Děkuji. Děkuji. A nakonec, co se týče pozměňovacích návrhů, tak 31. března 2016 12 je termín. Bude se hlasovat ve výboru n 26. dubna, ve výboru M 30. května a v plénu červenci 2016. Děkuji vám mnohokrát a uvidíme se zítra v 9 na hlasování.